Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Dobrý den, já bych e, chtěl zahájit naši dnešní schůzi. Jako včera jsem řekl, tak náš první bod na hlasování je první bodem na programu je hlasování o nových e, potravinách paní Sarbu Eh, tedy zpracovala toto stanovisko. Eh, příslušný výbor je výbor pro životní prostředí a musíme dnes vlastně schválit stanovisko, protože 25. listopadu se bude o tom hlasovat. Takže bylo velké množství pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi. Máte k tomu něco, co byste chtěli říci, nebo nějaké dotazy, komentáře? Možná zpravodajka by se chtěla vyjádřit. Nevidím, že by se tedy hlásila, takže v tomto případě bych navrhl, abychom tedy hned přešli k hlasování. Přistupujeme do hlasování. Gusov... Začneme tedy hlasovat. Jako první zde máme kompromis A, první část. Takže prosím zvedněte ruku, kdo je pro kompromis A, kdo je proti. Přijat. Nyní se dostáváme ke druhé části. Kdo je pro, zvedněte prosím ruce. Kdo je proti? Přijat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 102. Kdo je pro? Proti? zamítnut. Další máme pozměňovací návrh 106. Pan Bové. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 106? Kdo je proti? Zamítnut. 108. Kdo je pro? Takže 108, paní moji, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromis B nyní. Budeme hlasovat nejprve o první části. Kdo je pro? Proti? Zam... Přijat, pardon. Nyní druhá část kompromisu B. Takže druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Nyní část 3 kompromisu B. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. V tomto případě budeme tedy pokračovat číslem 138, paní Moj. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 138? Kdo je proti? Zamítnut. Teď se dostáváme ke kompromisu C. Kdo je pro kompromis C? Pan Tarabela se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl jen zeptat na to. Je tady pouze jedna část kompromisu, kterou jsme schválili, pokud si to dobře pamatují. Uh, a co se týká těch pozměňovacích návrhů 109 a těch dalších, tak ty odpadají nebo, nebo, nebo nemáme o nich hlasovat, když ten kompromis nebyl přijatý jako takový v celku? Takže pokud byl kompromis B přijat, tak odpadá 109, 110, 111, 133 a 105. V případě, že by byl ten kompromis zamítnut, tak bychom byli museli o nich hlasovat. Ale protože kompromis byl schválen, i i tedy jeho první část, tak všechny tyto pozměňovací návrhy odpadají. Well, yes, amendments Yes, yes, but uh, he asked about uh, part second and part uh, three. No, these amendments fall. These amendments fall. Powtarzam tu wyjaśnienie sekretariatu, że y, e, mamy, że. Takže ještě jednou to zopakuji. Když tím, že byl kompromis B přijat, tak odpada 109, 110, 113, 158. Všechny tyto pozměňovací návrhy tedy odpadají a dostáváme se tedy k, dostali jsme se potom k návrhu 138. Dobrá tedy, takže v takovémto případě se nyní dostáváme ke kompromisu C. Takže kdo je pro kompromis C? Kdo je proti? Kompromis C je přijat. Jako další zde máme pozměňovací návrh 124. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Musíme to přeskoumat elektronicky. Zahajuji hlasování. U socialistů eh, je jeden hlasující navíc a u EPP máme také jednoho člověka navíc, takže musíme zopakovat hlasování. Ještě jednou tedy hlasujeme o návrhu 124. Zahajuji hlasování. Pořád máme jedno o jednoho socialistu navíc. Prosím vás tedy o opravu, takže nyní ještě jednou zahajuji hlasování. Zase jsme zde měli jednoho člověka u EPP navíc a u socialistů také, takže znovu zahajuji hlasování. Pan Rode. Pane předsedo, není třeba znovu hlasovat, stačí, když eh, prostě si jenom oni vytáhnou ty své karty, ti, co jsou navíc, a stačí. Nemusíme to hlasování pořád opakovat, když je tady třeba někdo z EPP nebo ze socialistů navíc. Tak, ne, no, pro... OK, procedura je procedura. W takim je přijente. Tak musíme dodržovat správné postupy. Takže končil jsem, už jsem tedy ukončil hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme k, pozměňovacímu návrhu 125 a 126. Kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy, 125 a 126, kdo je pro? Kdo je proti? Přijaty. Nyní se dostáváme k návrhu 127. Kdo je pro pozměňovací návrh 127? Kdo je proti? Děkuji.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 Omlouvám se za přerušení. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 127. Mám, někdo se hlásí o slovo, prosím. Pane předsedo, já si myslím, že pozměňovací návrhy 125, 126, 127, 128 odpadají e, z důvodu předchozího hlasování. O, 127 tedy odpadá. Musíme, musíme tedy hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích, protože 124 byl zamítnut. Proszę Państwa, poprawka 124 upa... Proszę Państwa, poprawka 124 takže, dámy a pánové, pozměňovací návrh 124 byl zamítnut, proto tedy hlasujeme o pozměňovacích návrh, návrhu 127 nyní. O 125 a 126 se už jsme hlasovali. Takže ne, 127 také odpadá, takže se dostáváme k číslu 129 pana Bové. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď 120. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 120. Proti? je tedy zamítnut pozměňovací návrh 120. Teď máme pozměňovací návrh 133. Kdo je pro? Proti? Přijat. Teď se dostáváme k prvnímu bloku. Kdo je pro tady ten blok? Jedna. Proti? Zamítnut. Jako další máme 136. Kdo je pro? Proti? Takže návrh 136 je přijat. Dále zde máme číslo 139. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 140. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh je zamítnut. 100, eh, číslo 141, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 142 pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Jako další budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 144. Ne, opravuje se předseda. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Budeme Budeme tady elektronicky hlasovat o čísle 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to tady návrh 145. Končím hlasování. Máme zde, máme zde dva socialisty navíc, kteří hlasovali. Takže musíme zopakovat hlasování, protože takže ještě jednou hlasujeme o pozměňovacím návrhu 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase zde máme ještě jednoho člověka za sociální demokraty navíc, který hlasoval. Takže takže končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut 33 hlasy proti 10. Dále se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 146 pana Bové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď budeme hlasovat o bloku 2. Kdo je pro? Blok číslo 2. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Tím se dostáváme dále. A bude to pozměňovací návrh 150. Kdo je pro? Proti? zamítnut. Pozměňovací návrh 152. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dále číslo 13. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 153. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pokrač... Nyní budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 155. 155, kdo je pro? Proti? Zam, zamítnut. Pozměňovací návrh 157, paní Moj, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Tím se dostáváme k bloku 3. Takže chce někdo překontrolovat elektronicky 157? Ne, není to nutné, takže tím se dostáváme, jak jsem již řekl, k bloku číslo 3. A nebo přece asi bychom měli tedy přece jen zkontrolovat 157. Návrh paní Moj zahajují elektronické hlasování. Končím hlasování. Jeden sociální demokrat navíc hlasoval. Takže opakujeme hlasování. Ještě jednou tedy hlasujeme. Respektive není to nutné, protože návrh je jednoznačně odmítnut. Takže tím se dostáváme k bloku 3. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zamítnut. Dále pozměňovací návrh 14 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 162 pana Tarabely, kdo je pro? 162 pozměňovací návrh. Kdo proti? Zamítnut ale zkontrolujeme elektronicky raději. Myslím si, že byl zamítnut, ale raději překontrolujeme 162. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnut, ano, je tedy zamítnut, jak jsem řekl. Teď se dostáváme k bloku 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. 165 teď pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 16, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijat. 176, eh, paní Moj, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Takže teď blok 4 jsme schválili, některé pozměňovací návrhy nám tím odpadly, takže budeme pokračovat. Takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 168. Kdo je pro? Proti? Přijat. 166. Ten odpadá. Takže 170. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď pozměňovací návrh 17 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijat. 171 pana Bové, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat, zamítnout, pardon. Pozměňovací návrh 172, paní Moj, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď pozměňovací návrh 173. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 174. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 175. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 177 nyní, pozměňovací návrh pana Bové, kdo je pro, proti, zamítnut. 178, kdo je pro, proti, zamítnut. Není pozměňovací návrh 179. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 181. Kdo je pro? Pro 181 pan Bové je zamítnut. Teď se dostáváme k číslu 186 a 188, které jsou identické, takže kdo je pro tyto tři pozměňovací návrhy, kdo je proti? Zamítnuty. Chcete elektronicky překontrolovat? Dobře. Takže budeme hlasovat elektronicky o bloku 186, 187, 188. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty tyto tři pozměňovací návrhy. Teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům 189 a 190. Kdo je pro tyto dva návrhy? Kdo je proti? Přijaty. Teď máme blok číslo 5. Kdo je pro? Proti? Navrhuji elektronické hlasování, takže zahajuji hlasování o bloku 5. Končím hlasování. takže přijato jedno, většinou jeden, jednoho hlasu. Pozměňovací návrh 193 pana Budy. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 194, pan Bové. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 195. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Dále zde máme ale raději to překontrolujeme číslo 195, takže zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 196. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dostáváme se tedy k dalšímu návrhu. A to je 198. Hlasujeme o číslu 198. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 199. Další návrh. Paní Moj, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Pozměňovací návrh 203 nyní. Kdo je pro? Proti? Takže omlouvám se, musíme přece jen hlasovat o pozměňovacím návrhu 201, protože blok 1 nebyl schválen. Takže hlasujeme o čísle 201. Kdo je pro? Proti? Přijat. Děkuji. 203 byl zamítnut. ale abychom tedy dodrželi formu, tak ještě budeme hlasovat jednou 203. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 206 teď. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 205. 205, kdo je pro? ne, tyto pozměňovací návrhy vlastně odpadají. Takže nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 208. Kdo je pro? Proti? Přijat. 209. Kdo je pro 209? Proti? Zamítnut. 210. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď se dostáváme k 211. Kdo je pro 211? Proti? Přijat. Jako další zde máme kompromis D. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Posměňovací návrh 212, pan Bové, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 216 nyní. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 217 pro, proti, zamítnut. 218, kdo je pro, proti, zamítnut. Tím se dostáváme k bloku 6. Kdo je pro tento blok 6? Proti? Zamítnut. A v tomto případě přeskočíme některé pozměňovací návrhy. Ne, protože blok 6 byl odmítnut. Blok 6 jsme zamítli. Takže ještě jednou budeme hlasovat o bloku 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže blok byl přijat. Většina čtyř hlasů, ale přijat. Takže tím budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 227 a 28. 227 a 228. A to hlasujeme o tom proto, protože blok 6 byl přijat. Takže ještě jednou 227 a 228. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. do, požádám vás, abychom to zkontrolovali elektronicky. Tyto dva, 227 a 228, zahajují hlasování. Končím hlasování. Takže tyto dva pozměňovací návrhy byly přijaty, ale měli jsme určité pochybnosti, tak jsme raději zkontrolovali. Takže teď se dostáváme k návrhu 229. Ne, omlouvá se předseda 230. Dvěstě třicet, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 231, kdo je pro? Proti? Přijat. 232, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 233 pro, proti, zamítnout. Dvěstě třicet čtyři tím odpadá, takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu. Ne, jsou přece jen určité pochyby? Ano, takže přece jen musíme hlasovat o čísle 234. Takže kdo je pro? Proti? Přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 20 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 235, pan Bové. Ten odpadá, protože jsme schválili 234. Tím se dostáváme k číslu 236. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 237 pro? Proti? Zamítnout. 238. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. teď se... Takže 21. 239, kdo je pro? Proti? Takže, takže 22 a 241. Tyto dva. Kdo je pro? Proti? Přijaty. 247. Ještě jednou tedy 247 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 2. Teď zkontrolujeme elektronicky 247, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je tedy zamítnut. 248. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 250. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 251. Kdo je pro? Proti? Přijat. 252 pro, proti, zamítnout. 253 pro, proti, zamítnout. 254 pro, proti, zamítnout. 255 kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dvěstě padesát šest. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o čísle 256. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je zamítnut dvěma hlasy. Ale je to opravdu velmi těsný výsledek, takže je dobře, že jsme ho zkontrolovali. Teď 257, kdo je pro, proti, zamítnut. 24, kdo je pro, proti, zamítnut. Ne, přijat, omlouvá se předseda. Takže ne, teď 258, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Ale zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o 258. Končím hlasování. je tedy zamítnut. Teď se dostáváme k návrhu 259 pana Bové. Kdo je pro? K proti? Přijat. Teď budeme hlasovat o bloku 7. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď máme pozměňovací návrh 260. Kdo je pro? Proti? Domnívám se, že byl přijat, ale zkontrolujeme raději elektronicky. Zahajuji hlasování o 260. Děkuji, takže končím hlasování. A návrh 260 byl zamítnut. Teď se dostáváme. Pan Tarabela se hlásí o slovo. Jose Bové je se bojácný, tak budu mluvit za něj. Pozměňovací návrh 261 jsme o něm ne, by se o něm nemělo hlasovat, protože byl pokryt blokem 7 a blok 7 byl zamítnut. Takže pokud blok 7 byl zamítnut, tak pozměňovací návrh 261 pana Bové bychom měli o něm hlasovat tedy v tomto případě. Alespoň se tak domnívám. Vážený kolego, blok 7 jsme zamítli a naši experti to analyzovali a vyplývá z toho, že ne- nemáme hlasovat o čísle 261. Takže v mých pokynech je tedy uvedeno, že nemáme hlasovat o 261.60, když byl blok 7 zamítnut. Kdy... Kdyby tomu tak nebylo, tak bych nebo tím, že blok 7 odpad byl zamítnut, tak vlastně byl zamítnut automaticky i ten návrh 261, alespoň tak to vyplývá z pokynu, který jsem obdržel. Takže nyní návrh 262. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 263 pro? Proti? Zamítnut. 265 pro? Proti? Zamítnut. Ach, chcete překontrolovat? Dobře, takže 265 zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. A skutečně je návrh zamítnut. Tím se dostáváme k 267. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 268. Nechcete zkontrolovat 267. Dobře, takže zahajuji hlasování k 267. Děkuji, končím hlasování. A 267 je přijata dvěma hlas, většinou dvou hlasů. Teď 268, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. 269 pro? Proti? Přijat. 270 pro? Proti? Zamítnut. Teď tady máme pozměňovací návrh 274 pana Kuzminka a dalších. Kdo je pro? Proti? Myslím si, že byl přijat, ale raději zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o 274. Hlasovali všichni? Dobře, takže končím hlasování. A pozměňovací návrh byl přijat. Nyní 275, kdo je pro? přijat. 276, pan Bové, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Pane předsedo, omlouvám se, ale nemáme tlumočení do francouzštiny. A už je několik bodů, jsme nemohli vlastně hlasovat, protože jsme neměli překlad, tlumočení tady. Tak eh, už je, to, už je to v pořádku tady, byl ten problém už vyřešen. Dobře, takže ještě jednou budeme hlasovat o čísle 276. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 277, také pan Bové, kdo je pro, proti, zamítnut. Teď 26, zpravodajky, kdo je pro, proti, přijat. 279, pan Bové, pro, proti, zamítnout. 280, také pan Bové, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Musíme překontrolovat, takže hlasujeme elektronicky o 270, 280 eh, se zahájí hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Blahopřeji. Takže, teď se dostáváme k 281. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dvěstě osmdesát dva. Také pan Bové. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 284 teď. Ne, upravuje se předseda. Nejprve 283. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh. Vypadá, že byl tedy přijat, ale raději zkontrolujeme elektronicky, takže zahajuji hlasování o 283. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Teď 284 pro, proti, zamítnut. 285. Ano, takže 285 pro, přijat. 287 a 290, o nich hlasujeme společně. A blok, kdo je pro? Proti? Přijaty. Pozměňovací návrh 289 teď. A nebo chcete to blokové hlasování o těch dvou zkontrolovat? Dobře, takže hlasujeme o 287 a 290 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tyto pozměňovací návrhy byly přijaty, jak jsem tedy říkal. Dále se dostáváme k číslo 289 pro, proti, zamítnut. Teď 291, paní Moj, pro, proti, zamítnut. Ještě 200, ne, takže teď se dostáváme k dalšímu. A to bude 301. Takže pozměňovací návrh 301 na další stránce. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Takže zahajuji hlasování o 301. Končím hlasování. Přijat. Teď 302. Paní Moj, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 28 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijat. 303, pan Bové, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 29, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijat. Třista čtyři, pan Kaputo, kdo je pro? Ne, hlasujeme o 306 teď, opravuje se předseda. Takže posměňovací návrh 306. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Teď se dostáváme k bodům odůvodnění. Bod 31. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 32. Pro? Proti? Zamítnut. 33 pro. Proti. Zamítnut. Takže teď bod 2. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm. Nehlasovali jste všichni, tak prosím zvedněte ruce. Respekt. Protože jste nehlasovali ruka, <laughs> zvednutím ruky, tak hlasujeme elektronicky tedy. A teď hlasování končím. Takže teď je hlasování skutečně už ukončeno. Vynikající, pěkný výsledek. Nikdo není proti. Teď 41. Eh, Já jsem vlastně neviděl, že byste hlasovali jasně zvednutím ruky. Takže 41, kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Zamítnout. Teď se dostáváme k 49. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Teď 50. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 51 pro. Přijat. Dále se dostáváme k bodu 53. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 55 pro? Proti? Přijat. 57 teď. Kdo je pro? proti, zamítnut. 58 pro, proti, zamítnut. 60. Ne. Překon, ještě překontrolujeme číslo 59. Zahajuji hlasování. Ne, kontrolu, zkontrolujeme 58. Takže zahajuji hlasování k 8.50. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Teď se 59, pan Tarabela, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Přijat. 61. Byl přijat, ne? Ano, takže teď jsme u 1,60 pro, proti, přijat. Teď skočíme k číslu 67, kdo je pro, proti, při a zamítnut. 70 pro, proti, zamítnout. 71 pro, proti, zamítnout. Číslo 3, zpravodajky pro, proti, přijat. 72 pro, proti, přijat. 73 pro, proti, přijat. 74 pro, proti, přijat. Teď 77 pro, proti, zamítnut. Číslo 80 pro, Proti? Přijat. 81 pro? Proti? Přijat. 83. 83. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 84. Pro? Proti? Zamítnut. 85, kdo je pro, proti, zamítnut. 86 pro, zamítnut. 88 pro, proti, zamítnut. 89 pro, proti, zamítnut. 90 pro, proti, No, myslím si, že o tom, o tom tedy nemusíme hlasovat, takže o 90 se nehlasujeme a teď 91, kdo je pro, proti, zamítnout. 92 pro, proti, zamítnout. 93 pro, proti, zamítnout. 94 pro, proti, zamítnout. 95 pro, proti, zamítnut. 96. Chcete něco zkontrolovat? 94, dobře, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 94. Končím hlasování. Děkuji. Pozměňovací návrh je jasně zamítnut. Teď 95. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Teď 101. Pana Bové. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. A Teď budeme hlasovat o tom celém tomto stanovisku, tak jak bylo pozměněno. Kdo je pro? Proti? Sekretariát říká, že musíme elektronicky zkontrolovat, takže budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Takže děkuji a blahopřeji. Děkuji tedy za toto hlasování. Chtěli jsme pokračovat přesně v 10 hodin. Hlasování se trošku protáhlo, protože jsme měli velké množství pozměňovacích návrhů. Hodně často jste žádali o elektronickou kontrolu, takže jsme toto provedli. Dobře, nyní tedy máme hlasování za sebou a uděláme si kratičkou technickou přestávku. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany. Takže, kol, dámy a pánové, dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu a to je výměna názoru o rozpočtu Evropské unie na rok 2015, zejména zemědělská rezerva. Dostali jste dopis k tomuto rozpočtu, odůvodnění, takže bylo, navrženo byly navrženy určité změny eh, týkající se tedy rozpočtu pro zemědělskou oblast. Víme, že tedy v, v zemědělství čelíme krizové situaci, která nebyla vyvolána samotnými zemědělci, nepochází tedy ze zemědělských příčin, ale máme zde co dočinění s důsledky mezinárodně politické krize. Není to tedy žádná krize, kterou by způsobili trhy nebo tedy samotní zemědělci v rozpočtu pro zemědělství, protože tento, toto odvětví je tedy v současné době v krizi, tak prostředky by měly tedy být eh, poskytovány tedy právě pro zemědělské účely a nikoli přesunovány jinam. A je to tedy určité objektivní hodnocení situace a myslím si, že samozřejmě toto téma je pro nás nesmírně důležité Máme zde také zástupce eh, výboru pro rozpočet, který jsme pana Artie, Artie předsedu, kterého jsme pozvali tedy na naši schůzi. Takže bych ho zde chtěl mezi námi srdečně přivítat. A takže ještě jednou, buďte mezi námi vítán, jsem velmi rád, že jste přišel na naši schůzi a kromě toho zde zdravím také zpravodajku k rozpočtu 2050, eh, 2015, pardon, paní Guardia Gabal. Nevím, jestli je už v sále. Ano, takže vítám ji. Výbor pro zemědělství se samozřejmě E, tímto tématem už zabýval. Pan Jár je naším zpravodajem k, právě k otázkám rozpočtu na rok 2015. A máme zde také zástupce generálního ředitelství Agri, které také mezi námi vítáme. A blaho přeji vám k převzetí tohoto důležitého místa v rámci generálního ředitelství Agri. Také vám všem děkuji za dobrou spolupráci, kterou jsme vlastně doposud s vámi měli. Nyní, pokud dovolíte, tak bychom hned přešli k rozpravě. A jako První bych poprosil pana Jára, Pravodaje, aby si vzal slovo, který vlastně se zabýval tímto tématem a zpracoval stanovisko za náš výbor. Takže prosím, mohl byste naše stanovisko nebo stanovisko výboru nám přiblížit? Děkuji, pane předsedo. Protože se zde skutečně jedná o globálně politickou situaci. Každ, v každém roce jsou, te, jsou to tady otázky, kterými se samozřejmě zabýváme v jednotlivých členských státech zde se také jedná o výdaje do mléčného sektoru a musíme samozřejmě, musí se rozhodnout, co s těmi, jak se s těmi prostředky naloží. To je jedna věc a potom druhá věc. Zemědělci sami se také k tomuto vyjadřují a je samozřejmě nutné, abychom se pokusili rozumně s těmi prostředky naložit, protože zde máme co dočinění s důsledky krize, jak jste se už o tom zmínil. Tato krize je vyvolaná embargem, eh, ruským embargem. Je to tedy krize, která má politické, byla vyvolána politickou situací, politickými rozhodnutími a eh, jsou zde argumenty, že tedy nespůsobil tady toto trh nebo zemědělci. Víme všichni, že je to důsledek politického rozhodnutí a musíme eh, odvětví zemědělskému pomoci tak, aby naši zemědělci dokázali eh, čelit této krizi a vypořádat se s jejími důsledky. To si myslím, že je zcela logické takže samozřejmě potřebují pomoc, ale kdo chce poskytnout pomoc, tak tomu potřebuje finanční prostředky. A naše stanovisko našeho výboru je jasné. Říkáme, že ty peníze, které vlastně jaksi jsou spláce, propláceny zpět, které tečou zpět, tak to jsou vlastně ty peníze těch farmářů. Takže máme to zásadní stanovisko že tyto prostředky musí být právě využity k, pomoc, k pomoci eh, potírání důsledků této krize. Naš, to, to je samozřejmě naše rozhodnutí, ovšem naši šéfové hlavy státu mají poněkud jiné představy, ale samozřejmě je zde nejsou úplně proti, že by se mělo poskytovat více prostředků do této rezervy. To je vlastně politický konflikt, ke kterému samozřejmě dochází, ale v zásadě, jakožto zemědělský výbor, si myslíme, že tyto peníze by měly být použity pro zemědělce, pro zemědělské odvětví, vzhledem k tomu, že jde o potírání důsledků eh, politické krize, také doufáme v podporu výboru pro rozpočet. Jsme samozřejmě připraveni jednat, jsme připraveni udělat určité kompromisy, ale pokud bychom nenašli vůbec žádné pochopení, tak bychom samozřejmě bojovali. A poslední připomínka, v rámci těch jednání jsme reagovali a jednali velmi rozumně. V tom smyslu, že zemědělské odvětví v současné době řeší velice, musí čelit velice složité situaci. Pokud by k těmto situacím došlo, tak eh, jsme tom diskutovali. Nejsou to problémy čistě sektoriální, ale jsou více průřezové, zejména v oblasti uh, vepřového masa také. Uh, a jsme samozřejmě připraveni v rámci možností co nejvíce našim zemědělcům pomoci. Takže toto byly spíše obecné připomínky a konkrétní záležitosti jsou vedeny v písemném stanovisku předseda. Takže děkuji za vaše připomínky. Nyní zde tedy máme další Eh, kolegy, kteří se hlásí o slovo. Nyní tedy předseda výboru pro rozpočet se, chtěl, se chce vyjádřit. Budžetový pan předsedající ještě pan se zabrať kustu, bardzo. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo. Monsieur le eh, Pane předsedo, děkuji za to, že ne, ne, dnes ráno přijímáte. Jsem tady s paní Gardia Zabal, hlavní zpravodajkou, co se týče návrhu rozpočtu na rok 2015. Výbor nám předložil návrh opravného dopisu, či dopis, který se týká opravného rozpočtu na rok 2015. My jsme vyslechli výbor Eh, v úterý 4. listopadu eh, výbor eh, pro rozpočet a já jsem tam vyzval k účasti ty z vás, kteří jsou součástí výboru zemědělského, aby se tež zúčastnili. V této fázi rozpočtový výbor nemá stanovisko a je připraven vám naslouchat. Proto jsme také s paní Gardia Zabal dnes ráno přítomní mezi vámi. E, možná, že bych měl připomenout, že rozpočtová situace Evropské unie je opravdu e, složitá a důvodem k obavám, e, protože ten ta propast mezi závazky a platbami se neustále prohlubuje. Do konce roku 2013 Eh, jsme tady měli nějakých 220 miliard, které bylo třeba uhrodit a zároveň víme, že víceletý finanční rámec na rok 2014 až 2017 generuje eh, ještě eh, částku 52 miliard. Takže v průběhu let nastane čas, kdy prostě přicházejí faktury do komise a komise není schopna je uhradit. A proto na konci roku 2010 eh, to, bylo, eh, to byla částka výše 5 miliard, která nebyla zaplacena. V roce 2011 to bylo 11 miliard, na konci roku 2012 to bylo 16 miliard a trochu víc než 23 miliard na konci roku 2013. A dnes bez pochyby jsme připraveni, eh, jsme velmi blízko částce 30 miliard eur. Takže komise, e, která samozřejmě chce vyhovět těm nejurgentnějším situacím, protože e, Evropská unie takto dostává do problémů různé e, výzkumné laboratoře, nevládní organizace, které mají na starosti humanitární mise, rovněž se jedná i o územní celky, Eh, mladé eh, eh, uživatele nejrůznějších programů. Je to prostě situace, která je důvodem k velkým obavám a komise bude pravděpodobně muset také uhradit úroky a ze spoždění a právě proto eh, tedy komise vypracovala eh, tento eh, dopis, který vede z vaší strany k různým připomínkám a reakcím. Pan Jár některé z nich připomněl před chvilkou. Chci ještě vyjasnit, pane předsedo, že jsme opravdu přišli, abychom vás vyslechli, protože to řízení 2015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 Dohodovací řízení začne dnes odpoledne v 15 hodin. A toto dohodovací řízení by mělo eh, být eh, ukončeno v noci ze 14. na 15. listopadu. Eh, během tohoto dohodovacího řízení se také eventuálně vezme v úvahu ten opravný dopis vztahující se k rozpočtu na rok 2015. To znamená, že pokud my teď tady chceme si vysvětlit, vyslechnout a zaznamenat vaše obavy, eh, tak je to proto, že zároveň ještě náš rozpočtový výbor si ještě své konečné stanovisko nevypracoval a například eh, otázka eh, mléka do škol, tak tam je určitý zdroj 448 milionů eur, z toho chce komise eh, využít a k tomu je vlastně 17, eh, z toho tedy je možno použít 17 milionů eh, na prostředky na rok 2015, ale rezerva pro mimořádné situace, která byla poprvé v roce 2014 vytvořena vzhledem k ustanovením Eh, toho víceletého finančního paktu, ustanovila se tedy poprvé, tak eh, ta, za, eh, tato částka nebyla vy, byla vy, vytvořena poprvé a na rok 2015 vidíme, že tady je něco naprogramováno, to znamená, že částky, které by měly být zemědělcům dány k dispozici vzhledem k ruskému embargu, to je tedy ustanovení, které Eh, které bude teď uplatňováno. Pokud by měly přijít další krize, tak se člověk ptá, odkud by se ty peníze vzaly. Nicméně komise nás ujišťuje, že je připravena i takovýmto situacím čelit. Takže taková je situace a eh, opakuji vaším připomínkám, vaší analýze přikládáme velký význam. Chceme eh, velmi věrně Eh, vaše eh, připomínky zohlednit a možná ještě paní zpravodajka by eh, k tomu, co jsem řekl, chtěla něco dodat. Děkujeme, paní předsedající. Paní poslední zpravodajce, bardzo proszę. Děkujeme a dávám slovo paní zpravodajce. No, no pensaba Děkuji, pane předsedo. Já jsem ani nechtěla vystoupit, protože, jak už říkal předseda rozpočtového výboru, my jsme tady především proto, abychom naslouchali. Víme, že ten opravný dopis vyvolal mnoho obav, zejména na výboru pro zemědělství, ale také na radě, protože teď tedy začínají ty první jednání, kdy se bude řešit rozpočet 2014 a rozpočet 2015, včetně toho opravného dopisu, který se týká zemědělství, tak jsme si především chtěli vyslechnout vaši diskusy a vyslechnout si také vysvětlení, které určitě tady přednese komise. My jsme eh, něco už slyšeli včera na výboru pro rozpočet a chtěli bychom tedy mít k dispozici eh, všechny objektivní i subjektivní prvky, abychom mohli dnes odpoledne ta jednání zahájit co možná nejlépe. A chtěli bychom tedy dospět k dohodě, která bude vyhovovat všem, i když, jak říkal předseda výboru, ta rozpočtová situace je složitá bylo tedy řečeno, že peněz na zemědělství je stále méně, že je s tím stále více problémů a to je bohužel obecná situace, která platí pro celý rozpočet. Musíme si tedy uvědomit, že se nejedná jenom o problém zemědělství, i když tenhle příklad je zrovna z oblasti zemědělství, ale je to problém, kterému evropský rozpočet čelí obecně. Týká se to také těch pladeb, kdy je stále více faktur na stole, které E, prostě není z čeho zaplatit a je tedy stále více lidí, kteří čekají na to, až dostanou úhradu od Evropské unie. Chci tedy zopakovat, že jsme tady především proto, abychom vám naslouchali a abychom získali co možná nejlepší informace pro ta jednání, tak aby ta jednání vyústila úspěšně pro všechny. Děkuji. Samozřejmě jsme velice rádi a oceňujeme, že jste přišli dnes mezi nás, protože se jedná o této důležité problematice a děkujeme, že jste si udělali čas. Teď se dostáváme k jednotlivým poslancům, takže chtěl bych nic, budu muset nicméně omezit řečnický čas a prosím vás, abyste byli co nejstručnější. Pane Desi, Vím, že také jste se účastnil schůze rozpočtového výboru, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také rozpočtovému výboru, že je zde dnes zastoupen. Děkuji za to, že jsme mohli o tom podiskutovat v rozpočtovém výboru, proto budu velmi stručný, protože už jsem své stanovisko vyjádřil. Nicméně bych ještě chtěl říct jasně jednu věc. Evropa řeš, čelí krizi, máme dnes 28 členských států, zemědělců je čím dál méně a prostředky jsou často eh, přesunovány na jiné účely a proto bych chtěl požádat o to, abychom našli možnost, jak ty prostředky pocházející ze zemědělství byly skutečně poskytovány na podporu, aby skutečně tyto prostředky byly využity v zemědělském odvětví. Prostředky pro ty prostředky samozřejmě nejsou dostatečné pro vyřešení důsledků krize. Kdybychom v, Če- v Evropě měli skutečně velkou krizi v Evropě, což samozřejmě si nepřeji, tak by tato částka nebyla vůbec dostatečná pro země, zemědělce. Takže musíme se postarat alespoň o to, abychom zemědělcům v té, tomto krizovém období poskytli určitou podporu. Děkuji tedy také i v rozpočtovém výboru, že se nikdo nevyjádřil proti poskytování těchto prostředků zemědělcům. Bylo, myslím si, že to bylo velmi rozumné rozhodnutí a skutečně, protože tyto peníze jsou skutečně velmi potřebné v tomto odvětví. Děkuji. Pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že bychom měli teď se znovu pouštět do nějaké podrobné rozpravy. Většina těch eh, detailů již byla vícekrát projednána eh, prostě teď je otázka placení faktur eh, komisí a to, co tady slyšíme, je opravdu jak hození do studené vody kdybych byl eh, ten, kdo to má na starosti a kdybych, kdybych prostě každý eh, rokem viděl, že se to takhle akumuluje tímhle způsobem, no tak bych eh, pravděpodobně asi začal jednat s mnohem větším předstihem, abych to nějak dostal pod kontrolu. A mně prostě se zdá, že ano, dá se to trochu pochopit prostě e, víme, že e, teď nastala ta krize s ebolou, je to strašlivá krize a nikdo asi neřekne, ty peníze by neměly být na její potlačení e, použity, ale já si prostě myslím, že pokud nějaké peníze jsou zapotřebí pro krizi, v zemědělství na příští rok, tak se ty peníze musí vrátit zpátky do rozpočtu. A to je přesně to, oč eh, tady my všichni v tomto výboru za, eh, jako žádáme. Ale prostě pokud se ukáže, že to budeme potřebovat, tak je potřeba, aby tam ty peníze byly. A znovu se také ukazuje, že eh, finanční prostředky, které E, jsou, které prostě jdou z těch e, sankcí a poplatků ve členských států, tak by měly být zase věnovány zpátky do zemědělského rozpočtu. Jsou způsoby, jakým bychom to mohli řešit, jsou způsoby, jakým bychom mohli spolupracovat, abychom tento problém řešili, ale musíme pracovat společně a Evropská komise už prostě nemůže e, takovýmto způsobem volně jednat. Je to naprosto nepřijatelné, nepřípustné a e, prostě takovýmhle způsobem to dále nepůjde. Děkuji. Děkuji pan posel Roda. Yes, thank you, chair. I understand. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chápu ty problémy, které tady zmínil pan předseda rozpočtového výboru, ale to neodůvodňuje e, nějaké hrátky se zemědělskými prostředky. To, co nám komise se snaží říct je, říct, je že zvyšuje rozpočet, ale nejprve vlastně eh, ten rozpočet sníží a potom najednou e, jsou tady peníze z mléka, mlečných výrobků a pak takto zebrané prostředky tu a onde se e, použijí na nějaké řešení těch nejkřiklavějších situací, ale vlastně krizové rezervy se e, využívají tak, že se peníze odeberou zemědělcům. Takže co dělá komise? Peníze, které jdou přímo z poplatků a různých sankcí, inspekcí a pokud e, v zemědělském sektoru bere a e, snaží se s nimi zacelovat díry v rozpočtu. E, všichni to víme. Pan Nicholson také řekl, že musíme přece platit své účty a my všichni musíme přispívat k boji proti ebole. Já jsem si jist, že zemědělci si toto také velmi dobře uvědomují, ale není spravedlivé, aby to bylo všechno na jejich bedrech. A za druhé slyšíme, že zemědělci ji nepotřebují peníze z krizové rezervy. Dovolte, abych tady zmínil e, ruské embargo e, a další krize, které využi- e, nás nutí k tomu, abychom otevírali nové trhy, vstupovali do nových trhů. Takže takovéto hrátky s rozpočtem ze strany komise je něco, co tento výbor prostě shledává nepřípustným. Děkuji, pane předsedo koordynatorów. Přechodíme do zgłoszeń z sali. Bardzo proszę. Takže nyní jsme vyslechli předsedy, nyní se dostáváme k dalším poslancům, kteří se hlásí o slovo a prosím, nepřekračujte dvě minuty, paní Hennes Garcia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tento návrh, nebo ten návrh opravného rozpočtu myslím, zrazuje očekávání, která byla vyvolána v zemědělcích v létě, kdy komise řekla, že bude dost peněz na to, aby se kompenzovaly jejich ztráty. Navíc je to vlastně dvakrát nespravedlivé. Jednak zemědělci mm, prostě trpí tím ruským vetem, ztrácí až 50 hodnoty výroby. A kromě toho, teď se ještě předpokládá, že vlastně to, ta kompenzace bude muset být placena již eh, ze samotných eh, zemědělských fondů. To znamená, že nebudou žádné peníze navíc. Navíc nezapomínejme, že to je reakce Ruska na politickou, politické rozhodnutí Evropské unie a to nemá nic společného se zemědělskou politikou. Zemědělci vlastně trpí důsledky politických rozhodnutí, které vůbec nesouvisí s jejich odvětvím také není vůbec rozumné ten, to, co se nám tady navrhuje. Komise ví, že eh, ta opatření se mají nějak financovat, ale říká, že vlastně nebude eh, třeba měnit eh, výši rozpočtu, ale zároveň to, chce financovat z kapitoly 2, čímž vlastně způsobí další škodu zemědělcům, takže to nepovažuji za rozumné. Uh, Navíc se to zcela zbavuje eh, smyslu využívání rezervy pro případ krize, tak jak je to v článku 22 dohody o rozpočtové kázni z prosince 2013. V té souvislosti se také hovořilo o řádné zprávě finančních prostředků a vlastně Rada, Komise a Parlament by měli schvalovat eh, uvolnění prostředků z takovéto krizové eh, rezervy. Ale teď vlastně celý tento postup jakoby nemá smysl, přestože byl dohodnut. A navíc tedy tady máme 88 milionů, které zůstanou v té rezervě na krizi vlastně k ničemu. A navíc je to velice nebezpečný precedens a když víme, jak instituce fungují, tak to velice ohrožuje jakoukoliv možnost změnu přístupu k krizovým rezervám do budoucnosti a to je skutečně nebezpečné. Pokazuje nám čas vystoupit. Bardzo bym prosil, abyśmy... Takže prosím vás, běží nám tady čas a dodržujte, prosím, řečnický čas. Pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové co se týká e, škody pro producenty ovoce a zeleniny, které, kteří jsou poškozeni e, ruským embargem, tak to odškodnění by vlastně mělo být financováno z té marže, která existuje. Nyní z toho vyplývá, že rezerva na rok 2015 by měla být e, nevím, neměla být celá využita a ty prostředky z této marže nebo z té rezervy by měly být někam přesunuty. To by vlastně mm, vedlo k tomu, že zemědělský sektor by byl velmi eh, poškozen a že by ta situace se ještě podstatně zhoršila proti stávající situaci. Chtěl bych připomenout, že v Polsku máme teď takovou situaci, že 600 až 7 tisíc tun jablek špičkové kvality jsou teď, musí být uskladněny, které a jsou a stále v těch skladech, protože byly určeny pro ruský trh. To je vlastně problém, který ještě nebyl vyřešen. Tady tyto tisíce tun jablek eh, nemohou být nyní eh, exportovány na eh, ruský trh, ale pravděpodobně na trh Evropské unie, takže ten problém se ještě vyostří a rozšíří i na jiné Spojené státy a skutečně mohlo by to být velmi problematické pro celou Evropskou unii. Včera jsme hovořili o ovoci z Moldavska, to je samozřejmě jen malé množství, možná jen půl tuny, takže eh, kladu otázku komisi. Ty nevyužité prostředky z, prv, z toho prvního nařízení, těch 125 milionů, teď tam máme 90 milionů, neměly by být tedy co nejrychleji převedeny do programů, které slouží k tomu, aby se ty přebytky ovoce a zelenin, zeleniny mohly využít, protože ten problém je v celé Evropské unii. Paní Šajer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vlastně spokojen ráda, že zde mohu být. A nicméně jsou dva body, které se nás konkrétně a specificky dotýkají. Pokud se jednak jedná o ty sankce, to je velice důležitá věc a mám zde před sebou dopis ze eh, státního, nizozemského státního tajemníka, který říká, že nejsou peníze, není dostatek finančních prostředků a přitom finanční prostředky jsou potřebné pro zemědělce, takže žádám o komisi o solidaritu a také žádám o solidaritu pro eh, boj eh, proti ebole. Ale nemohli bychom tedy eh, zahájit nějaký projekt v rámci Natura 2000, tam jsou eh, stovky milionů a stojí to vlastně hodně peněz. Týká se to jak výboru Envy, tak výboru Agri. Já bych byla ráda, abychom pracovali na nějakém projektu v této oblasti. Děkuji, paní Kaněte. Eh, thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zvolena za Lotyšsko a tam je sektor mléka výrazně ovlivněn tím probíhajícím ruským embargem. Až do posud jsme nedostali prakticky nic, eh, co se týče nějakého očkodnění, kromě toho, co nám dala eh, vláda a snad nějaké prostředky ze soukromého sektoru. Eh, ceny mléka a mléčných výrobků jsou velice nízké, ztrácíme nějakých 30 objemu výroby a proto Eh, vidím, že to je prostě naprosto nespravedlivé, aby kvůli politickým důvodům, které jsou důležité pro celou Unii a nejenom pro zemědělskou oblast, eh, je tady eh, zemědělská, zemědělský sektor nucen to všechno platit. Tady nejde jenom o prostředky, které jsou placené a akumulované farmáři, ty mléčné poplatky, které jsou šiřovány do dalších rozpočtových kapitol. Já samozřejmě chápu význam boje proti ebole a chápu, že tady máme určité humanitární poslání, ale vše musí probíhat v určitém duchu solidarity. Ty peníze se prostě musí napříč rozpočtovými poločkami hledat a nehledat se výhradně v rozpočtu zemědělského sektoru. Já prostě doufám, že ti finančníci, kteří většinou mají před očima jenom čísla, eh, při přicházející a odcházející příjmy a výdaje, že za těmi čísly uvidí e, prostě celý ten zemědělský sektor a to, jak je tento sektor ohrožován e, pomalou reakcí e, a jak je těžké v Evropě prorazit s touto produkcí. Děkuji. Děkuji, paní poslou Ribeiro. Děkuji, paní Ribeiro se nyní hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já e, se stavím naprosto proti tomu, co je v tomto dopise v těch pěti bodech uvedeno. Eh, bylo tady řečeno, že je prostě příliš eh, brzy na to se nějak eh, k tomu vyjádřit písemně. Je to prostě nespravedlivé. Je tady otázka určité finanční disciplíny, to má samozřejmě vliv na přímé platby a princip důvěry zemědělců je také spochybňován, to za prvé. Za druhé, pokud by tady byla nějaká další krize, tak naši zemědělci už nebudou chráněni. Kde pak vezmeme zdroje, abychom eh, mohli čelit eh, určitým nutným krokům, pokud by měla vypuknout eh, nějaká další krize, třeba v souvislosti s životním prostředí. Za třetí, využití krizové rezervy. No tak tam budou zemědělci dvojnásobně penalizováni. Už jsou teď penalizováni ruským embargem a jejich důsledky, ale zároveň budou penalizovány i E, vzhledem k finanční disciplíně, která na ně bude muset být uplatňována. Je to nepřijatelné, nepřípustné a kromě toho ruské embargo je prostě politickou záležitostí. A za čtvrté, tato krizová rezerva umožní financovat e, e, určité politiky. Když se podíváme na rok 2015, tak už víme, co je připraveno víme prostě to, že krizová rezerva teď najednou bude financovat eh, politiky Evropské unie, což nemělo vůbec tak být. Za páté, co se stane do budoucna, pokud eh, eh, bude pokračovat ruské embargo? Pravděpodobně bude. Tady prostě musíme hovořit jistě o takových jevech, jako je Ebola, jako je strategie 2020, ale pozor, tady musíme také hovořit o předsudcích sankcích vůči zemědělcům a e, špatnému chování vůči nim. Pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Ru- ruské sankce, tedy ta blokáda našich, našeho exportu zemědělského jsou výsledkem politického rozhodnutí. A to, toto politické rozhodnutí je vlastně něco, čemu musíme čelit, ale samozřejmě postižení jsou tím země, evropští zemědělci. A v takovéto situace musí Evropská unie prokázat solidaritu a musí poskytnout finanční podporu, aby alespoň částečně odškodnila zemědělce za ty škody, které jim vznikly z důvodu embarga. Takže a v této době vlastně škrtat nebo využívat jinde prostředky ze zemědělského odvětví, to mi připadá skutečně nepřijatelné. Komise to ovlivň, eh, odůvodňuje tak, že říká, že letošní prostředky, které byly naplánovány na kompenzace, by neměly být v celé míře využity, nebo tedy celá ta částka vyčerpána. A takže nebyly využity, ale pouze a navíc ji využila pouze malá skupina zemědělců. Ale ča- částečně vlastně Tyto to ovoce a zelenina, které nemohly být exportovány do Ruska, bylo tře, byly třeba využity pro uh, humanitární účely, ale v podstatě budou tím poškozeni všichni, protože to také povede k velkému poklesu cen na evropských trzích v Polsku. Až ceny až o 30 až 40 poklesly ve srovnání s loňským rokem. Proto potřebujeme tentokrát opravdu zcela konkrétní specifickou podporu kvůli těm škodám a deficitům deficitům, ty deficity, které vznikly zemědělcům, musí být nahrazeny a ta krizová rezerva k těmto účelům nestačí a to, co zde komise navrhuje, je zcela nezodpovědné. Pan de Castro. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl využít přítomnosti předsedy rozpočtového výboru a paní Guardia Sabal, podobně jak už říkali kolegové Des a Nicholson a jak jsme uvedli v dopise, předsedovi Junckerovi a jak jste říkal vy sám, pane předsedo, problémem není využití ne, ne utracených zůstatků. To je tradice, kterou známe, že vlastně prostředky, které nebyly vydány, se použijí na jiné politiky. Tak tomu bylo vždycky. Vždycky se takto převáděly finance každý rok, a může to být i v rozpočtu pro rok 2015. Takový je precedens. Ale to, co se tady objevuje, to je něco úplně nového, protože takovýto rezervní fond nemáme, respektive ten rezervní fond je prázdný a pokud vyjmeme 450 milionů z rozpočtu na rok 2015, tak prostě eh, to vlastně bereme peníze eh, z kapese zemědělců a bude potom třeba provádět úpravy v prvním pilíři. Jak jsme již říkali, je to, jako bychom společnou zemědělskou politiku využívali jako bankomat. Jedná se opravdu o velice nebezpečný precedens a já bych tedy chtěl požádat rozpočtový výbor, aby nalezl řešení, které umožní eh, nějak bojovat proti tomuto nebezpečnému precedentu. Posil Hojtima. Paní Hojtema. Já eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl také připojit k předřečníkům. Děláme velké starosti ten E, dopis zmiňovaný, a to ze dvou důvodů. V rozpočtu, v zemědělském rozpočtu už není vůbec nic pro nepředvídané výdaje a na druhé straně, už jsme o tom také hovořili, je tady otázka toho krizového fondu. Tam už je jenom 88 milionů z těch původních 340 e, a zatím ještě rok 2015 ani nezačal. Nevíme, co se bude dít. Budou třeba nějaké bojkoty či jiné geopolitické důvody. Může dojít k výskytu prasečí chřipky, může eh, dojít k eh, dalším eh, ptačí chřipce, k dalším epidemím a tak dále. Poslední krize ta stála 8 miliard liber ve Spojeném království, takže je zapotřebí myslet na to, že Unie peníze potřebovat bude. A pak ta další, eh, další dávka. Eh, je eh, vážné, že tady prostě zbývá už jenom 6 měsíců do skončení platnosti mlečných kvot. My jsme o tom mluvili už dávno. Zemědělci musí platit čím dál tím více a nestačí se adaptovat. Takže farmáři musí skutečně dostat nějaké kompenzace za tento bojkot a je třeba e, tady přijmout opravná opatření. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych byla ráda, kdyby také komise vystoupila v této rozpravě. Jsem ráda, že je tady předseda rozpočtového výboru i zpravodajka, že nás seznámili eh, se svým názorem, ale byla bych ráda, kdyby tady vystoupil i zástupce komise nebo DG Agri, protože jinak to vypadá, že to je vlastně problém parlamentu, protože to evidentně neřeší ani rada, ani komise. tak nevím, jestli vystoupí na závěr, ale ráda bych se vyslechla argumenty, protože já si eh, vzpomínám na komisaře Čološe, který se nám tady zavázal, že to budou jiné peníze než eh, z krizové rezervy. Teď tady máme tedy ten opravný dopis, já s ním vůbec nesouhlasím a je velice obtížné to vysvětlit, stále, že je stále méně prostředků pro zemědělství a ani státy nechtějí do zemědělství vkládat více finančních prostředků. A tento problém nám velice dobře vysvětlil předseda rozpočtového výboru. Řekl, že je veliký rozdíl mezi závazky a platbami, což je závažné a může to vést i k tomu, že EU bude muset platit úroky z prodlení. To už ostatně dělají státy. Španělsko plá, splácí už teď hodně e, úroku z prodlení. Myslím si, že je třeba to tedy vyřešit, ale také se musíme podívat, jak se zachová rada. A tato diskuse, které se vlastně neúčastní rada a komise, přitom je třeba se dohodnout i s nimi. Ale já nesouhlasím s využitím krizové rezervy, jak říkal Paolo, je to špatný precedens a je tedy velice obtížné vysvětlovat zemědělcům eh, a zemědělskému odvětví, proč tomu tak je a teď ještě se vlastně ani nesplácejí faktury, jak se potom vrátí peníze do té krizové rezervy. Děkuji. Děkuji, prosím o čas. Ještě raz prosím o přešegení času. Děkuji, ještě jednou vás prosím, abyste dodržovali čas, pan Kalte. Pan Kartě. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a e, také e, přivítal e, tuto diskuzi Nechci opakovat to, co řekli ostatní. Myslím si, že je eh, správné říct, že prostě ta krizová rezerva tady byla z nějakého důvodu ustavena. Loni touto dobou jsme nikdo z nás nemohli předpokládat, že vznikne ruské embargo a jaké to bude mít důsledky pro členské státy. Ta, to rozhodnutí bylo prostě učiněno, aniž by zemědělská eh, komunita se k tomu mohla vyjádřit. Včera jsme hovořili o situaci v sektoru mléka. Víme, jak to vypadá v sektoru hovězího masa. Je tady strašné množství různých výzev a problémů a ta rezerva je tady proto, aby zajistila, že ty prostředky tady pro zemědělský sektor budou. Chci, aby bylo zaznamenáno, že jistě musíme bojovat proti ebole. Evropská unie se musí podílet na eh, této E, snaze nad e, všech to, na všem tom mezinárodním úsilí. Ale je to prostě, tak jak to říkají i ostatní zde v sále, není to na zemědělcích, aby to všechno táhli. E, Evropská unie prostě nedělá dost ani pro miliony Afričanů, kteří dostávají, kteří umírají v důsledku nemocí, které by mohlo být zabráněno. Tady chci říct, že spravedlnost je důležitá a nejenom pro zemědělce, ale pro celé společenství. pan posel Hazakamp. Paní Hazekamp, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ta krizová rezerva pro zemědělce, pokud se nás týká pro pěstitele chovatele zvířat, to samozřejmě není dostatečné, když hovoříme tedy o ekonomické situaci zemědělců, protože Evropa chce větší růst, více pracovních míst, ale a zemědělství je stále více industriální už, zeměděl, už není prostor pro zvířata, není dostatek pastvin a je to skutečně obor, který vlastně čelí různým typům krizí, jako například krize spojená s biodiverzitou nebo například s chorobami zvířat. A nemůžeme to vyjádřit dostatečně finančními pojmy tady tyto krize a jejich důsledky. Tyto krize nejenže se splácejí finančními prostředky, ale vlastně celá společnost platí eh, za následky různých těchto krizí. Pokud se mne týká, tak eh, peníze pro zemědělství by neměly být využívány jen pro zemědělské odvětví, ale v zájmu všech. Domnívám se, že je lepší využít eh, tyto peníze pro to, abychom měli systém eh, zemědělství, který bude přírodnější, kdy eh, zemědělští producenti nebudou tak závislí na dotacích, které jsou jim poskytovány a domnívám se, že je potřeba skutečně využít právě této krize jako šance k tomu, aby se dosáhlo finančních úspor a proto je potřeba ukončit eh, dotace do zemědělství pan Večerovský. Všem kolegům, kteří tak e, stanovčo... Děkuji, pane předsedo, také děkuji všem kolegům, kteří se tak zasazují o zemědělský rozpočet. Já si myslím, že náš výbor by musí zaujmout jasně negativní stanovisko k tomuto návrhu komise, protože to je skandální návrh, co nám zde komise předkládá. Komise dělá, jako by si vůbec nebyla vědoma významu a závažnosti následků této krize ruského embarga a jeho důsledku. 5 miliard euro, to je hodnota produktu, 50 miliard, to je to jsou peníze, o které jsme přišli kvůli tomu exportu, který nemůžeme uskutečňovat. A nyní musíme opravdu poskytnout podporu která také bude skutečně navýšit, těm výzvám. Komise zde plánuje 300 milionů euro, které by se měly rozdělit v podstatě tak, že se že ani zemědělci toho nebudou moci využít. Polsko je samozřejmě země, která je nejsilněji zasažena touto krizí. Nehovořím tedy o pobaltských zemích a o Finska ale v podstatě jsme neviděli ani euro z této pomoci. Tato situace je naprosto nepřijatelná, nesnesitelná a proto říkám, že tato že to, že tato rezerva by neměla být celá využita, že považujeme skutečně za skandální. Už si nedovedu ani představit, co by mohlo být ještě horšího než tato krize, které čelíme, snad tedy válka. Rusko pokud tedy eh, chceme vyslat jasný signál, tak že vlast, a pokud chceme pomoci efektivně našim zemědělcům, tak eh, vlastně nemůžeme se k tomu stavět takto. A vlast, a tím, že nebudeme schopni skutečně pomoci eh, zemědělcům, tak vlastně Rusko dosáhlo svých cílů, takže já apeluji na to, abychom nesnižovali prostředky z rezerv. Děkuji a jako dodržujte prosím řečnický čas. Ještě jednou vás žádám. Pan Fero, Fera jako další řeč. Pane předsedo rozpočtového výboru, děkuji, že jste zavítal mezi nás ale asi předtím bylo třeba trochu věci promyslet. Eh, eh, chtěli jste rozšíření Evropy na 28 a teď eh, platíme důsledky. Včera nám byla přinucena podpora Moldavska, byli jsme k ní přinuceni a víte, jdeme z krize do krize a to jsou všechno špatné zprávy, které se nám nevyhýbají. Pak je tady ruské embargo. E, to ukázalo, e, jak dramaticky e, fungují způsoby řešení krizí. Miliarda pracovních míst v mléčném sektoru v Evropě a 20 milionů eur. To, že tady regulace nefunguje, a že se tady prosazuje eh, čím dál tím víc eh, Eh, volná výměna s, především s Kanadou a se spojenými státy eh, dává tušit, že krize do budoucna budou jenom stoupat. A jak by se k tomu měla Unie postavit? Eh, dnes už prostě nemáme ani dost peněz na to, abychom pokryli dramatické dopady ruského embarga. Všichni vědí, že dnes je velmi obtížné tuto situaci řešit. Gro skutečné zemědělské politiky je vyhnout se takové takovýmto eh, různým krizím. A vidět eh, jako jediné řešení eh, krizovou rezervu, která bude vždy příliš slabá na ty výzvy, kterým musíme čelit, to je hodně málo. Myslím, že státy by se měly vrátit ke svrchovanosti jednotlivých zemí a sami řešit tyto situace. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui a questão está no princípio que se viola e no precedente que se abre. Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasí s tím, že musíme být solidární, to ano. Ale co zbývá, na to je třeba také se podívat. Dobře, nemáme e, peníze na e, prostředky pro zemědělce a nějakých 350 milionů eur má být zaplaceno s opatřeními e, vůči ovoci, zelenině a mléku vzhledem k ruskému embargu. To musí být zaplaceno právě z té rezervy. Nicméně teď to bude vlastně znamenat e, snížení o 1,3 pro zemědělce. Já chci říct, že nikdo z nás není proti solidaritě Ebola, no tak to je evidentní, že to je priorita. Evropa a celý svět e, musí, e, se k tomu musí postavit čelem. Jedná se o lidské bytosti na africkém kontinentu a jinde. Ale to jsou věci, které musí řešit státy a ne jenom zemědělci potravinová e, soběstačnost, autonomie je jedna z největších úspěchů po druhé světové válce a tato potravinová bezpečnost e, není něco, co můžeme spochybnit. A teď tento precedent znamená, že nevíme vůbec, co se bude v sektoru do budoucna dít. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se zabýváme těmito tématy a nechci se opakovat, tak bych chtěla pouze říct si dvě věci našim kolegům z rozpočtového výboru. Původní návrh rozpočtu komise plánoval krizovou rezervu, která byla mimo zemědělský rozpočet a byla to vyšší částka než ta, která byla definitivně stanovena. A Evropská rada jednak znovu začlenila tu krizovou eh, rezervu do zemědělského rozpočtu a snížila tu částku. Takže trialogu, který budete mít, tak je potřeba připomenout radě její odpovědnost. Potom bylo jasně řečeno, když jsme definovali tu krizovou rezervu, že se jedná o řešení krize, která má, je zemědělského původu a přitom to je krize, která má diplomatický původ. A poslední bod, to z ně už zaznělo, zemědělci to zaplatí vlastně dvakrát, protože pokud ta krizová rezerva bude ne, nebude celá vyčerpána, tak vlastně to bude z rozpočtu z prvního pilíře a to budou to tedy zemědělci, kteří využijí pomoci e, z prvního pilíře v nižší částce tedy v příštím roce. Takže budou dvojím způsobem penalizováni. Děkuji, paní posl. můj má nyní slovo. Allora, eh, grazie, presidente. Dato Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsem již připravila dopis pro výbor, tak bych mě zajímalo, zda ve školách bude možné třeba distribuovat ovoce, zeleninu a mléko, které nemají odbyt kvůli ruskému embargu. To by možná byl dobrý eh, nápad. A pak by mě také zajímalo, jaké finanční prostředky eh, jsou eh, určeny na proces vlastně změny struktury venkova, venkovských oblastí, protože podle toho, co máme v Itálii, vypadá, že prostě se to nějak racionálně neužívá. Ekologizace a biodiverzita musí být prioritou. Děkuji. Z Europe, jako ostatní ze zgušených. Děkuji, pan Ope. A potom zástupce komise, který bude mít slovo. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų nenoriu kartotis, kas buvo. Děkuji vám, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno, ale eh, rád bych se s vámi podělil o několik úvah. Máme tady takový návrh, když vlastně už eh, před časem se to řešilo, nebylo to řešeno a teď tady máme nový návrh a myslím si, že je skutečně ostudné, že komisař Čiološ který byl nedávno v Litvě a tehdy tam slíbil zemědělcům, že tyhle problémy se dořeší. Problémy eh, související s ruským embarkem, s mm, prasečím morem, že se prostě podpoří eh, zemědělci, ale teď vlastně tak to rozhodnutí nebylo přijato a objevují se nové návrhy, a to skutečně zemědělce velice rozlobilo. Příští týden se koná eh, schůzka producentů mléka a pokud nebudou přijata žádná opatření, tak si myslím, že oni skutečně mohou přejít k takovým krajním názorům. Chceme snad, aby zemědělci přijeli do Bruselu a velevali tady po ulicích mléko. Proč tedy vytváříme nové problémy a ne, neřešíme ty, co už máme? Co se týče ruského embarga, pobaltské státy a Finsko utrpěli tímto embargem nejvíce, ovšem žádné rozhodnutí nebylo přijato, zemědělci eh, si připadají ztracení, nevědí, co mají dělat a pobaltské státy a Polsko také trpí prasečím morem. A lidé nevědí, co mají dělat, jestli mají tedy přejít na produkci masa a mléka, nemají prostě žádné odpovědi na, na své otázky. A navíc, co se týče přímé podpory v pobaltských zemích, tam ta přímá podpora je téměř nejnižší, řekl bych, že to je téměř diskriminační a nejsou žádné možnosti, jak poskytnout přetrvávající hospodářské krize. Chtěl bych tedy na to upozornit, už jsme eh, to všechno vysvětlili, potřebujeme řešení. Bardzo dziękuję. Poprosimy o zabranie. Děkuji vám za vaše příspěvky a nyní bych dala, dal slovo zástupci komise panu Heislerovi z DG Agri. Chairman, thank you for... Pane předsedo, děkuji eh, za to, že jste mi dal slova. Eh, zaznělo hodně otázek a já se pokusím na většinu z nich reagovat. Úvodem bych rád řekl, eh, že bych asi měl vysvětlit stručně co komise navrhla. V červnu 2014 komise poslala dopis, jednalo se o návrh rozpočtu a od té doby došlo k určitým změnám. První věc, která se změnila, a to si myslím, že je klíč k celé rozpravě, kterou dnes tady vedete, je to, že strop pladeb stanovený členskými státy je extrémně nízký, je příliš nízký a někteří to již tady řekli a e, předseda rozpočtového výboru to velmi dobře vysvětlil. Prostě komise nemůže včas platit své faktury. Jsme v situaci, kdy máme nedostatek prostředků v rozpočtu, abychom dostali svým závazkům. Nedokážeme platit faktury. Vy jste zmínili věci jako Ebola, e, zmínili jste Erasmus, zmínili jste další věci, Prostě budeme v situaci, kdy nebudeme schopni platit faktury v těchto oblastech. A tváří v tvář této skutečnosti komise navrhla ten opravný dopis, který je nesmírně eh, prostě eh, který jde až na hranu, který opravdu se snaží využívat všechny eh, možnosti, které jenom kde jsou, abychom nalezli jakékoliv prostředku, prostředky, abychom mohli uhradit ty nejkřiklavější pohledávky, které máme. Pak je tady ještě další věc, která se změnila eh, od června a to je skutečnost, že došlo eh, k růstu tak takzvaného super levy vzhledem k finančním opravám členských států. E, to je, jsou peníze, e, které jsou stále v kapitole 2. E, to prostě tam pořád je, nikam se to nepohybuje, ale co komise učinila, Eh, tyto eh, prostředky nám dávají určité manévrovací eh, možnosti a my jsme toho využili, abychom prostě dali peníze do jiných kapitol, například 448 milionů, které tady byly zmíněny, a to šlo na ebolu a na ty nejkřiklavější faktury. To tady bylo také řečeno. Pak je tady to ruské embargo, ano. Máme peníze na ruské embargo, to také ano. Eh, výklad komise situace, této situace je takový, že eh, krizová rezerva skutečně může eh, být využita, kdy nastane krize a nikdo to nespochybňuje, že v krizi v této oblasti jsme a proto jsme tedy takto postupovali i v tom našem dopisu tak ta, taková je to situace. Neznamená to, že jsme vyprázdnili tu rezervu. E, to bude až, e, když začne platit rozpočet e, počátkem roku 2015. A pak se budeme muset znovu do situace podívat, zdali tady budou ještě nějaké další prostředky. Pokud ano, tak nebudeme, muset využít, nebudeme muset využít krizovou rezervu. Pokud ne, tak ano. Pak samozřejmě jsou další otázky Eh, víme už určitých opatřeních eh, v zelenině, 125 eh, milionů je v rozpočtu na to předpokládáno a 36 milionů vydáme, pouze 36 milionů. A může to být obdobné i v ostatních oblastech, takže říct, že jsme vlastně všechno prakticky z té krizové rezervy vyčerpali, jak to tady zaznělo zprava i zleva, to není pravda. Teď eh, je tady eh, ta situace dohodového, eh, dohodového řízení, dohodovacího řízení. Evropský parlament a rada přijmou rozhodnutí. Já si myslím, že důležité je říct ještě jednu věc, abychom možná tak trochu tu situaci příliš nedramatizovali v zemědělství. Dramatizovat situaci v rozpočtu jako takovém, to ano, a řada z vás to učinila, protože ta situace s nezaplacenými fakturami dramatická je. Ale v této fázi, v této chvíli to není případ zemědělského sektoru. Dám vám příklad finanční disciplíny za rok 2014. 875 milionů eur bude znovu eh, prostě poskytnuto farmářům od 1. prosince 2014 dále. Takže zatím to vypadá dobře. Neměli eh, bychom zemědělskému sektoru teď sdělovat, že ta situace je nějaká eh, obrovsky dramatická a že přímé platby budou eh, zastaveny. Další sdělení, které je důležité, je, že finanční disciplína na rok 2015 prostě poslední datum, kde se to musí stanovit, je 1. prosince a bude to omezeno na e, ty částky, které jsou teď ve chvíli, v tuto chvíli v krizové rezervě e, a ne další. Takže není riziko, že by přímé podpory, jak někteří naznačovali, budou e, sníženy či zrušeny v roce 2015 v důsledku krize či jiných důvodů. A abych ještě odpověděl na některé otázky, které tady zazněly, specifičtěji, myslím, eh, že bych řekl nejprve tolik. To je to, totiž to nejdůležitější. Ano, komise reagovala okamžitě po té, co ruské embargo udeřilo. Já si myslím, že lze říct, že těžko si dovedu představit, že bychom mohli být eh, rychlejší. Vlastně začalo to začátkem eh, eh, srpna a již v srpnu se rozběhla první opatření. Pak je tady otázka destabilizace trhu, nesmíme to podceňovat. My tu situaci eh, například v pobalských situací, státech velice bedlivě sledujeme. Obdobně bedlivě sledujeme situaci v Polsku či ve Finsku a v jakémkoliv dalším členském státu, který je krizí zasažen. E, Okamžitě, jak jsou splněna kritéria a okamžitě, jak si to situace vyžaduje, tak komise bude rychle konat a přijme opatření. Zase abych ještě se vyjádřil k ebole, protože řada z vás o tom hovořila. Ano, Jde o situaci následující. Pokud eh, Unie eh, jako celek eh, nemůže odpo- reagovat na krizi, jako je ebola, tak to si myslím, že by bylo obrovské spochybnění renomé celé Unie, celé komise a tak dále, pokud bychom to nedokázali. Některé otázky se týkaly biodiverzity, na ty odpovím písemně. Děkuji, pane předsedo. No. Děkuji. No. Takže to tedy byl obecný komentář komise a ne, ne typický tedy pro zemědělský. Pane Artví, musíte odejít, musíte nás opustit, takže ještě dostáváte slovo, abyste mohl okomentovat to, co zde zaznělo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem, je mi líto, že musím odejít, ale musíme připravit dohadovací řízení, které musíme ještě udělat tu poslední, poslední úpravy před tím dohodovacím řízením, které začíná dnes odpoledne v 15 hodin. Ve, s velkým zájmem jsem vyslechl všechny ty, kteří se zde dnes vyjádřili k tomu opravnému dopisu. To skutečné téma, jak jste dobře pochopili, jsou ty obtíže určité rozpory rozpočtové rozpočtu. Jsou zde dvě dvě části, tedy Rada a Evropský parlament. Ono je velmi jednoduché eh, přijmout závazky. Ale je to tak obtížné potom využít nebo získat ty finanční prostředky, aby se zajistily platby. První politický akt to je závazek. A pokud tedy rozpočtový výbor eh, se chtěla s vámi podělit o nějaké poselství, tak by to bylo to, že bychom měli dbát na větší konsistentnost mezi závazky a mezi platbami. Protože zde se skutečně vytváří špatná situace a způsobuje to potíže určitým hospodářským subjektům, které vlastně čekají na finanční prostředky z Evropské unie. Takže vyslechli jsme zde jednotlivé názory, které zazněly a opravdové téma je, jak v následujících měsících a létech dokážeme čelit krizi a bohužel rizika krizí zde existují. A pokud už teď máme tedy využít prostředky této krizové rezervy, tak zde vyvstává otázka, jakým způsobem nebo jaká řešení přijmeme, pokud vzniknou další krize. Komise říká, že v každém případě najde prostředky, můžeme jí tedy věřit, ale zatím tedy jsou ty prostředky omezeny z hlediska vhodnosti plateb a proto očekáváme ze strany rady takový postoj vstřícnější. Máme zde celou řadu návrhů opravného rozpočtu na rok 2014. Je tomu tak, že v roce 2014 zde bude určitá proruka prozřetelnosti, protože Evropský soud soudní dvůr eh, zde vynesl rozsudek o zdroji 5 miliard. Otázkou je, zda těch 5 miliard se vrátí členským státům, anebo zda těchto 5 miliard zůstane v rukou komise, aby se dokázalo čelit a uhradit tedy ty neuhrazené faktury. Tak to, to je to, co my bychom samozřejmě chtěli a to bude jedno z hlavních témat toho dohadovacího řízení. Pokud myslím si, pokud se podaří toto vyřešit, tak se podaří vyřešit alespoň ty nejnaléhavější problémy. Musíme samozřejmě stabilizovat tu částku nesplacených neuhrazených plateb a potom také mít určité zdroje, abychom čelili těm nejnaléhavějším problémům. Takže to je situace, v jaké jsme. Myslím si, že rada by měla postupovat konsistentně. Když jsem slyšel to, co říkají někteří ministři zemědělství, kteří v podstatě to, co jsem slyšel dnes ráno, tak eh, bych chtěl upřesnit, i když jste mě možná hodně moc neviděli, ale protože rozpočtový výbor jsem také tedy náhradníkem eh, výboru pro zemědělství. Takže toto jsem vám chtěl říci. Samozřejmě jsme si vědomi odpovědnosti nás, kteří budeme zasedat v té komise toho dohadovacího řízení. Podle Lisabonské smlouvy je to postup, kdy skutečně neseme plnou odpovědnost za to, za výsledek tohoto řízení a ten opravný dopis je jedna ze záležitostí dohodovacího řízení. Nemůžeme ani se znovu obrátit na parlament, abychom dostali potvrzení. Proto jsme tedy dnes ráno sem přišli a buďte si jisti, že opravdu věnujeme maximální pozornost a budeme jim věnovat těm připomínkám, které jste zde vyjádřili. A ještě jednou připomínám, že výbor pro rozpočet ještě nezaujal k této věci stanovisko. Domníváme se, že ten problém je globálnější. Vlastně tento opravný dopis je pouze vyjádřením všech těch rozporů a všech našich obav to znamená té obtíže, abychom v určitém okamžiku našli prostředky. My prostě se k něčemu zavážeme, ale nemáme ty příslušné prostředky, abychom ty závazky splnili. Takže rada bude muset skutečně se snažit, aby reagovala a nějak se snažila řešit tento rozpor. Máme v to důvěru a děkujeme vám za přijetí a děkuji vám všem, kteří jste se vyjádřili, vážení kolegové. Děkuji, pane předsedající. Či paní posel zpravodajce? Děkuji. Takže chce se zpravodajka k rozpočtu ještě vyjádřit? Ne. Není tomu tak? Potom pan já. Ano, já bych vám chtěl poděkovat za příspěvky. Vlastně v každé špatné zprávě je určité zrnko i té dobré zprávy. Uh, a já bych vás chtěl tedy poprosit, když tedy se budete jednat v tom řízení, tak prosím zdůrazněte, že je potřeba, aby tyto prostředky, které vlastně členské státy hrazují, aby byly skutečně zase využiti. Využity pro to zemědělství. Já toto nechápu, jak je toto možné tak v Evropě, takže prosím, mnoho problémů, které máme, jsou způsobeny tím, že vlastně evropské státy nedostávají, nedostály svým závazkům. Ale samozřejmě můžeme mít určité velké politické ideje, ale musíme mít ty prostředky, abychom to, k tomu, proti tomuto bojovali. Takže ta dobrá zpráva je, že tedy samozřejmě o, o této věci se bude ještě podrobněji jednat. Děkuji. Děkuji. Všechny tyto argumenty bychom potom měli vyjádřit také na plenárce, protože jsou, mají obecnou povahu. Víte, že vlastně v jednotlivých politických frakcích už se o těchto věcech diskutovalo, zpracovávala, zpracovával dopis a v tom dopise je v podstatě shrnuto, aby mělo být shrnuto vše to, o čem jsme zde dnes dopoledne hovořili. Měli bychom si skutečně zamyslet nad tím, co by řekli zemědělci k této situaci. Jen 5% zemědělců má pod 35 let musíme také eh, tyto věci zohlednit a pokud dnes eh, ještě by měl být o 30 měl snížen z rozpočet pro zemědělství, tak opravdu ta situace bude ještě těžší. A samozřejmě musíme nejprve využít ty prostředky, které jsou v rozpočtu, teprve potom můžeme využít tu rezervu. A ta rezerva měla být vyhradit pro zemědělství. Takže nejprve je potřeba využít prostředky z rozpočtu ale kde, kdežto komise udělala takový opravný návrh, že by tyto prostředky se měly hned eh, zkrátit. Takže prosím, pane Desi, a buďte stručný. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě se zmínit o dalším problému v souvislosti s rozpočtem. Mám zde zprávu, kde jsou argumenty několika leté práce komise a zde vlastně už je uvedeno, že v příštím roce při uplatňování eh, agrární zemědělské reformy budou velké problémy, protože v některých státech nebude možno tyto eh, principy eh, reformy agrární politiky uplatňovat. Je zde několik bodů, které jsou z toho vyplývá, že riziko, že ten systém ekvivalence přechodu do druhého pilíře, například systém certifikace, srovnávání systému v jednotlivých členských státech, který ještě nebyl proveden, Dal, další eh, riziko ploch eh, zelených, kterých se to bude týkat. Takže toto všechno jsou věci, o kterém bych, bychom měli ještě diskutovat, protože jsem přesvědčen, že některé členské státy nebudou moci včas tuto reformu a její principy uplatnit a provést. Děk, děk, děkuji. Pane Desi podstatě jste tedy nám nezlepšil příliš náladu touto informací, ale děkujeme vám nicméně, že jste nás o tom informoval pan Nicholson. Uh, Děkuji. Já si myslím, že eh, to, co říká pan Das, je velice zajímavé vzhledem k situaci. Já eh, mám experty ve své vlastní oblasti a eh, farmáři jsou vlastně odpovědní za výklad

Eh, eh, společné zemědělské politiky, ale nedostávají informace z Bruselu, aby věděli, jak přesně věci implementovat. A pokud na sebe berou riziko a věci realizují, tak eh, mohou být postiženi, řeknou jim třeba z, z účetního dvora, vy jste tady něco udělali špatně a budete muset platit. A po poslední diskuzi se teď opravdu táží, zdali se nedostáváme do nějaké bláznivé situace. Eh, my prostě tlačíme lidi, aby eh, určité věci implementovali a přitom tady není přesný výklad toho, jak to má proběhnout. Já si myslím, že s tímhle je třeba něco udělat prostě na, jaké, na nějaké úrovni, eh, protože jinak by Evropa vypadala ještě bláznivěji, než vypadá v současné době. Ale jak to uděláme, co s tím uděláme, to je otázka, kterou si musíme položit. A pokud má pan Desk pravdu, tak bychom možná měli eh, tohle eh, uvést eh, na pořad jednání informovat o tom i vedení, žádat, aby tady prostě lidé přišli do našeho výboru a vysvětlili nám, jak ty, tu implementaci realizovat. Protože farmáři si prostě nevědí rady s tím, jak bude situace vypadat v příštím roce. Okay. Ok, proszę Państwa, e, rzeczywiście ważne, trudne problemy. E, pan komisarz będzie trzeci. To jsou samozřejmě velice závažné a důležité věci. Komisař přijde na naše prosincové zasedání a budeme mu tedy určitě klást otázky a vyslechneme, co na, bude mít tedy, co nám řekne k těmto problémům. Myslím si, že musíme tedy jasně vyjádřit naše stanovisko 3. prosince. Přijde tedy komisař a doufejme, že se bude moci zdržet mm, pokud možno dlouho, abychom skutečně měli čas mu položit všechny otázky k těmto závažným věcem. Nyní se přesuneme k dalšímu bodu. Je to bod 12 našeho programu. Je to pomoc při eh, poskytování ovoce a zeleniny, banánu a mléka ve školách. Nemám příliš mnoho, co bych k tomu řekl. Máme zde problém, že členské státy se chtějí změnit článek 35.3 eh, smlouvy a vlastně v těchto otázkách my jsme zde proto, abychom eh, vlastně se dodržovaly spíše eh, článku 53.2. Příležitost je důležitější. ta záležitost je důležitější, než jsme si dokázali představit. Nyní tedy dám slovo zpravodaji. Jako první tedy bude mít slovo zpravodaj a potom se můžou, mohou samozřejmě vyjádřit další kolegové. Takže prosím, nejprve pan Tarabela má slovo. Merci. Euh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jak víte, jsem zpravodajem v parlamentu pro nový program distribuce ovoce, zeleniny a mléka do vzdělávacích zařízení. Tento program vytváří právní rámec, který bude jednotný pro stávající dva programy. Zatím tedy byl program na ovoce a na mléko. A já bych vás chtěl seznámit se stavem této problematiky a také se s vámi podělit o určité úvahy a otázky v této zprávě. Jsou tady, myslím, takové tři důležité eh, kapitoly eh, Jednak je to obecná filozofie zprávy, jednak zásadní body, na kterých se musíme mezi sebou dohodnout a pak případně v trialogu, pokud eh, si rada chce parlament vyslechnout. No a za třetí to je pracovní metoda, kterou bych navrhl pro parlament. Takže nejprve k filozofii. Eh, několik obecných úvah. Eh, vycházíme z statistických údajů a ukazuje se, že 22 milionů dětí eh, v EU trpí nadváhou zatímco teenageři vlastně konzumují pouze 30 až 50 každodenní doporučené dávky ovoce a zeleniny. A je tedy jasné, že je třeba podporovat zdravou a vyváženou stravu už od útlého věku. A já tedy v tomto smyslu podporuji návrh komise. Je třeba naučit eh, evropské ke děti a mladé, aby se uvědomili, jak se mají správně stravovat, jaký je význam místní produkce. To je taková vlastně eh, vzdělávací akce v oblasti výživy a tady určitě se otvírají možnosti. Ta vzdělávací eh, opatření jsou také navržena. Je zde například povinnost členských států, které se účastní, přejmout vzdělávací opatření na podporu distribuce ovoce a eh, zeleniny a mléka do škol. A ten program se tedy zaměřuje nejen na distribuci, ale i na to vzdělávání už od utlého věku. A já to považuji za důležité a doufám, že to, to, tento koncept podpoří i kolegové bez ohledu na politickou příslušnost. Druhý důležitý bod, který bych udělal, eh, rozdělil na tři podbody, to jsou věci, na kterých se musíme dohodnout. Za prvé právní základ, za druhé seznam výrobku a za třetí eh, kritéria pro rozdělení prostředků. Pokud jde o právní základ, eh, je jasné, že komise ve svém návrhu navrhuje použití článku 43.2, to je tedy postup spolurozhodování mezi parlamentem a radou ale rada zřejmě jednomyslně se shodla na tom, že vlastně z toho parlament tak nějak vyřadí, že ho bude ignorovat, což je velice, tedy řekl bych, opovržení hodné, jakožto postoj, protože my máme spolurozhodovací úlohu a proč bychom tedy měli být vlastně vyšoupnuti z tohoto spolurozhodovacího procesu. Eh, Rada v tomto smyslu napsala dopis komisi a žádá, aby se změnil právní základ, by se to připomněl, pane předsedo, a aby se použil článek 43.3 a to je pro nás nepřijatelné. Já se tedy v tomto smyslu také obracím na komisi a zeptal bych se, jak jaké jsou úmysly komise. Na slyšení jsem tuto otázku pokládal a Eh, kandidát na komisaře nám slíbil, že bude hájit výsady parlamentu, pokud je o článek 43.2 a navíc vlastně měl striktní výklad článku 43.3 a to i pro ten nový program ovoce, zelenina a mléko do škol. Kolegové, také se obracím na vás, protože myslím, že je nepřijatelné, aby rada se o to snažila. Omlouvám se, že se tomu tak věnuji, ale já myslím, že není vhodné, abychom byli prostě eh, vynecháni z tohoto procesu, protože to je téma velice citlivé a zajímavé a já bych tedy rád získal vaši podporu eh, pro tento postoj. Druhá věc, o které musíme diskutovat, je seznam výrobků. To je samozřejmě citlivá věc. Komise navrhuje vlastně dva takové hlavní produkty, e, čerstvé ovoce a zelenina, včetně banánu. Přidal se tam banán, protože evidentně je to předmětem zvláštního režimu, ale mně to připadá takové zvláštní. Pane předsedo, jsem v polovině pokusím se zrychlit, e, ale no, tomočníku by to nevyhovovalo, možná to trošku zkrátím. Takže je to důležitá zpráva. Já vím, že to je problém takhle na konci schůze, ale nerad bych to tady úplně nějak pomenul. Ano, tak tedy banán. Banán je ovoce, takže mně připadá zvláštní, že to tam je na tom seznamu uvedeno jako ovoce, zelenina a banány. Ale e, Samozřejmě je tedy třeba dávat e, přednost produktům z Unie, není to nějaký protekcionismus, ale je to i s ohledem e, na Eh, třeba ekologické požadavky, také by se měla dávat přednost organické výrobě, výrobě, která je ohleduplná k životním prostředí. A to jsou věci, které ostatně hájil tento parlament při reformě SZP. Takže souhlasím s komisí v tom, že spotřeba eh, čerst čerstvého ovoce a zeleniny a mléka u dětí klesá ve všech členských státech a ten návrh komise možná ale je příliš restriktivní. Třeba u mléka, e, tam jsou třeba síry a jogurty a, jogurty a mně to připadá e, relevantní za předpokladu, že tam bude nějaká, nějaký minimální obsah mléka a maximální obsah e, přidaného cukru, tak jak komu to je teď. Jogurty a síry mohou být náhražkou mléka pro ty, kteří mají eh, vlastně um, alergii na laktózu, kteří ne, eh, nemají rádi mléko, nebo mají prostě s ním nějaké zažívací problémy. Pak je tady ale také samozřejmě důležitost eh, dostatku vápníku, zvláště u dívek, protože víme, že ženy ve zralém věku pak mají problémy s osteoporózou, osteoporózou, pokud v dětství nekonzumovali dostatek vápníku. Pokud jde o ovoce a zeleninu, řada států eh, to žádá, aby se tam přidalo i zpracované ovoce, to žádalo třeba Česko, Francie, Itálie. Já dávám přednost čerstvým výrobkům, protože děti často eh, jsou zvyklé jíst kompoty eh, nebo pít džusy, ale nejsou zvyklé chroupat jablka, jahody nebo ty banány zmiňované. Uh, a, takže by bylo třeba, aby také děti byly více napojeny na znalost zemědělství, aby znali e, místní produkci, aby věděli, že třeba některé dovážené výrobky jsou zbytečně drahé. To znamená, aby ti mladí spotřebitelé pochopili, odkud vlastně se k ním dostávají tyto výrobky. E, já o tom rád budu diskutovat s kolegy, nebo případě s radou, jestli bude ochotná s námi hovořit k tomuto bodu můžeme se dohodnout na nějakém kompromisu, ale myslím si, že skutečně prioritní by mělo být čerstvé ovoce a čerstvá zelenina. To považuji za důležité a měli bychom mít třeba i nad rámec pravidel, kde se teď požaduje méně přidaného cukru. Pokud jde o přerozdělování finančních prostředků, to pro, historické kritérium je problematické, jsou tam velké rozdíly mezi členskými státy, takže já si rád vyslechnu názory kolegů. U ovoce a zeleniny tam je vlastně počet dětí 6 až 10 let, je jejich podíl na celkovém počtu obyvatel. Už se blížím ke konci, pane předsedo, a možná by bylo dobré zvážit i nějaká další kritéria. Nevím, proč věk 6 až 10 let Možná bychom mohli říct děti na základní škole nebo na prvním stupni a podobně. A na závěr eh, bych ještě připomněl harmonogram. Já bych chtěl v polovině prosince dát zprávu k překladu. Výbor Agri by měl tu zprávu analyzovat 20. 21. ledna a hlasování na výboru Agri bude záležet na množství pozměňovacích návrhů, na tvorbě kompromisů, ale mělo by to být možná v únoru nebo třeba v březnu. Ještě uvidíme, jak to dopadne. Pracovní metoda, no tak tu schrnu tak, že ve, u všech zpráv jsem vždycky byl ochoten diskutovat se stínovými zpravodaji, které se jmenují jednotlivé frakce a zejména pokud se jedná o hledání kompromisů, tak jsem velice otevřena. Já chápu, že tohle je citlivá zpráva a bude tedy třeba předložit nějaké pozměňovací návrhy a najít si nějaké klíčové linie, abychom zajistili efektivní distribuci a také, abychom, a tím už opravdu končím, pane předsedo, děkuji vám za trpělivost, a abychom vytvořili eh, i ten program těch vzdělávacích eh, opatření eh, pro mladou generaci. Takže děkuji, pane předsedo, a velice rád si vás všechny vyslechnu a budu s vámi diskutovat a jednat. Děkuji. Państwa, máme gošťa z, z, o godzinie 12. Děkuji za vaši prezentaci. Ve 12 hodin jste máme pozvaného hosta, takže prosím, buďte struční, pane Mele, Vážený pane předsedo, všichni víme, jak je jsou důležité programy výživy ve školách a nyní bych vám chtěla něco ukázat, o něco, něco co je u vchodu. Je to vlastně produkt, který je určen k testování pro spol- spolkového svazu ovoce a zeleniny a zde je důležité, aby takovéto produkty skutečně také byly případně zařazovány do výživy ve školách sama už zde bohužel nemohu déle být, musím odejít, takže bych se chtěla stručně jen zmínit o tom, že je důležité, aby ten program byl skutečně zaveden. Pro mě osobně je také důležité, aby parlament byl zapojen do těch vyjednávání, aby nebyl vyloučen. V tom souhlasím se spravodajem. Jinak také předložím několik pozměňovacích návrhů. Z mého hlediska je důležité, aby se oslovovaly i děti pod 6 let. Výchova nebo vzdělávání v oblasti výživy musí začít už ve mateřských školách tak aby děti získaly správné návyky a proto tyto programy skutečně právě nabízejí dobrou možnost. Mléko jako takové je bohužel pro děti málo atraktivní a proto by pro mě bylo důležité, aby ten seznam produktů mohl být ještě doplněn a aby tam byly také abychom měli možnost předložit konkrétní návrhy pro doplnění tohoto seznamu. Děkuji. Děkuji. Děkuji prosím vás skutečně ještě jednou, abyste byli struční. Budeme mít ještě později pokračovat. paní Pe. Puta na sjednicama ovog odbora upozoravala. Děkuji. Já již jsem několikrát zmínila na schůzích našeho výboru, že Chorvatsko a naše děti nejsou úplně hodné pro Eh, tento program, protože Chorvatsko je nový, nová členská země, tak se ještě nemohla účastnit, ne, nedostala finanční prostředky na toto. Proto bych eh, chtěla poprosit pro změnu těch kritérií, tak aby vlastně i chorvatské děti mohly využít těchto určitě cených programů. Je to dobrý program nejen pro podporu zdravé výživy, ale vítám také uh, myslím si, že je dobrý proto, že to vlastně také podporuje eh, domácí produkci, například malé rodinné farmy, rodinné podniky, které budou moci dodávat vysoce kvalitní ovoce a zeleninu dětem a toto je dobrá věc. Proto apeluji na komisi, aby se změnila kritéria a aby Chorvatsko také mělo možnost se účastnit tohoto programu, tak aby místní čerstvé ovoce, zelenina a mléko se také mohly dostávat k našim dětem do škol. Děkuji. Děkuji. Můžete samozřejmě předložit odpovídající pozměňující návrhy paní Ribeiro. E. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a chtěla bych připojit pár poznámek. Možná, že je zbytečné to tady říkat, ale Eh, jeden z našich kolegů se vůči tomuto režimu postavil. A já si myslím, že je přitom důležité se na něj zaměřit. Byla jsem dlouhou dobou předsedkyní Federace E, učitelů a vím, že to jsou programy, které jsou pro e, stravování dětí opravdu důležité. Některé děti e, opravdu závisejí na těchto dodávkách mléka a zeleniny a ovoce ve školách, aby měli vyváženou stravu. Co se týče vzdělávání v této oblasti osvěty, tak eh, děti si myslí, že eh, mléko se prostě prodává eh, v supermarketech a možná ani netuší, že jsou to krávy, které nám dávají mléko. Takže výchova vzdělání je e, něco, co je důležité, aby se také zvýšila spotřeba. Každopádně musíme také zdůraznit e, e, otázky kolem ruského embarga a problémů s tím spojených. Já mám tady určité pochybnosti tady se hovoří o nějakém procentu dětí a tak dále. Už končím, už končím, pane předsedo. Nevím, jestli ty tři body nevytvoří víc Eh, problémů, eh, co se týče byrokratické zátěže. Pan posel Rope, jedna minuta. Děkuji, pan Rope, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, já musím říct, že v této, sku... v této záležitosti mám určité zkušenosti ze svého působení v obecním zastupitelstvu. Jsem velice rád, že ten program je, že je úspěšný a dovolte, abych eh, k tomu ještě řekl pár slov. Jsem stínovým zpravodajem eh, za frakci zelených a chtěl bych zdůraznit význam eh, bioproduktů místní provenience protože pokud tady eh, hovoříme o dovozu z jiných zemích, eh, tak vlastně ani nemůžeme vzít děti na farmy a ukázat jim, jak se věci pěstují, jak se chovají. Eh, tady dochází k tomu, že je aplikován zákon o veřejných zakázkách a my se k tomu musíme nějak postavit, musíme to nějak vyřešit. Také si nemyslím, že by se mělo jednat o sociální problém, ale o problém vzdělávací. Musíme zajistit, aby děti nebudou nosit domů dalším členům rodiny, aby to spotřebovávali ve školách. Takže ten program se musí ještě vylepšit. A už končím. Musíme najít způsoby, jak rozvíjet tento program ještě dál. E, v situaci, kdy exporty jsou na to velmi těžce a možná, že bychom to mohli ještě rozšířit a, a dávat dětem ovoce a další produkty až do 15 let věku. To by také bylo hodně nápomocné pro řešení dalších problémů. Pani, pani pošle, 40, 40, Ještě čtyři, o 40 vteřin jste překročil, paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve v této diskusi k důležitému tématu chtěla Um, přispět následovně. Souhlasím s tím, co říkal pan Tarabela. Je třeba rozšířit tento program i na zpracované um, mléčné výrobky, i když samozřejmě to, to mléko jako takové by mělo mít určitou prioritu. Já jsem ze Španělska, jsem z Andalusie, ze Středomoří, kde samozřejmě eh, máme velký zájem na zdravém životním stylu a byla bych tedy ráda, aby se tam zahrnula nejen vzdělávací opatření, ale také distribuce olivového oleje, který je velice zdravý Eh, a myslím se, že by bylo dobré zvážit eh, přidání i tohoto výrobku. A ještě bych chtěla říct eh, jednu věc, to je jako s, přímý, s přímou podporou. Ta historická kritéria, myslím, že jsou velice nespravedlivá, že ten, kdo neměl možnost spolufinancovat v minulosti, nebude mít příležitost eh, těžit z tohoto důležitého programu ani do budoucna, říkala to kolegyně z Chorvatska a já si myslím, že ta historická kritéria by neměla být eh, tím hlavním v tomto důležitém programu. Děkuji. Proszę mi wybaczyć, ale no nie mogę. Pan poseł Pol... Omlouvám se, ale bohužel tam pol. Poděkovat panu eh, poslanci Tarabelovi za velmi dobré úvodní slovo a zaměřím se pouze na otázku podpory mléka, mléčných produktů. Já jsem přivítal prohlášení komise ze září o poskytnutí podpory producentů mléčných výrobků v návaznosti na uvalení ruského embarga na určité druhy potravin. Mimo jiné komise prohlásila, že podpoří postižené producenty mléčných výrobků v rámci již probíhajícího programu Mléko do škol ovšem po prostudování předloženého nařízení jsem dospěl k závěru že se vlastně o žádnou zvýšenou podporu nejedná naopak dochází k zásadní redukci podporovaných druhů mléčných výrobků e, to těch u nichž mám podle statistiky české zemědělské autority ověřeno že vykazují nejvyšší spotřebu u dětí Jedná se o polotučné mléko ochucené, kysané mléko, ovocné jogurty, ochucené jogurty, sýry, tvaroh a smetanové krémy. Jejich podpora má být zrušena podle článku 23 odstavec 2 navrženého nařízení. Zůstat má podpora pouze konzumnímu mléku, ovšem jeho podíl na celkové spotřebě dětí je pouze 10 celkové spotřeby mléčných produktů. Pokud komise myslí svá vyjádření o podpoře producentů skutečně vážně, zejména uvalení po ruských eh, sankcí, považuji za nezbytné, aby své původní záměry přehodnotila. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm a szót. Először is le kell, hogy szögezzem, hogy Magyarországon kiválóan működnek a programok, úgyhogy... Děkuji vám, pane předsedo. Tyto programy eh, zřejmě v Maďarsku fungují dobře a já bych měl k ním ještě pět doporučení. Vláda a školy se naučily používat tento systém a právní a finanční rámec dobře funguje. takže nevíme, proč by se měly skombinovat ty dva programy. Za druhé, nemůžeme eh, přejmout omezení rozsahu výrobků, jako eh, to, to je třeba vlastně ve škrtnutí jogurtu, kaká, kefíru, přidaného cukru. Myslíme si, že je třeba je tam nechat, aby se změnil pohled dětí na mléčné výrobky. Navíc v zimě by mělo být možné mm, distribuovat i zpracované ovoce a zeleninu. Myslíme si, že e, distribuce těchto výrybků e, pro určité věkové skupiny záleží také na regionech. Dále souhlasíme e, se vzdělávacími opatřeními v oblasti výživy a konečně chtěli bychom, aby ty programy nevylučovaly některá opatření e, v oblasti monitorování, hodnocení nebo komunikace, protože to jsou opatření, která přispějí k efektivitě provádění programu. Děkuji. překročí 35 sekund, no to Pokud všichni překročíte řečnický čas o 30 vteřin, tak bohužel nebudeme moci splnit e, tomu, e, Pan Lozo. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, my vůbec nejsme proti rozvoj programů ve prospěch mléka a ovoce a zeleniny ve školách. Ostatně děti jsou právě první oběti té špatné výživy, ale jsme velmi kritičtí k tomu, že tento návrh se vůbec nezabývá původem produktu a to je neuvěřitelné. Nezapomínejme také, že Evropská unie, která přispěla snížením uh, Eh, celních poplatků dovoz banánů z Peru a z Kolumbie na náš trh. A myslím si, že tyto programy by měly být řízeny eh, suverénními státy tak, aby podporovaly národní místní produkty. Myslím si, že Francie by mohla například podporovat banány z francouzských Antil. Myslím si, že tato politika dobrého, eh, aby byla skutečně podle zdravého rozumu, tak by vyžadovala malou drobnou změnu. Děkuji. Dal, další řečník. Děkuji vám, pane předsedo. Já, když jsem působila v nizozemském parlamentu, tak jsem tuto otázku vždycky podporovala. I když jsem si vyslechla kritiky, například státní tajemník Dexma v této souvislosti kritizoval Evropu a také chci říci, že se jedná především o rodiče Je třeba, aby rodiče učili děti zdravé výživě. Eh, je také třeba, aby eh, vlastně se věděli, jak zpracovávat, jak vařit tyto výrobky. A to bychom také měli mít na paměti. Děkuji eh, paní posel Hazakam. Děkuji. Paní Hazekamp se nyní hlásí. Děkuji. Děkuji pane předsedo. Co se nás týká, tak můžeme mít jeden program, myslím si. Můžeme například zrušit mléko ve školách. Mléko je pro malé děti. Pro starší děti si myslím, že mléko není tak důležité nebo není tak atraktivní. A mléko není ze samotné své definice už tak zdravé, jak se domníváme. Existují určité švédské studie, které byly zveřejněny v nedávné době a ve kterých se uvádí, že mléko není až tak dobré pro kosti, na rozdíl od toho, co si myslíme, že jsou tam problémy s laktózou a že by se mělo spíše jednat o doplnění sojového mléka a sojových produktů a také zvětšit rozpočet pro více ovoce a zeleniny. Pani posel Delajev. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto uh, souhlasím s tím, co řekl pan Tarabela. Uh, byla jsem u toho, když se e, aplikoval program ve e, školách ve Francii. Byla bych e, proto, aby se také zařadila zelenina, protože musíme opravdu zajistit osvětu mezi mladými a musíme jít také nad rámec té věkové hranice, která je v programu uvedena. Mě docela překvapuje u dívek 14-15 letých, které si tak zvaně dá dávají pozor na to, co jedí eh, a že pijí sladké limonády a různé, jedí různé tyčinky, čokoládové a tak dále. Myslím, že by měli spíš jíst ovoce a zeleninu. Eh, já s vámi budu spolupracovat, pane poslanče, nad touto otázkou, na to se můžete spolehnout. Děkuji, pan posel Zulo. Děkuji, další pan poslanec Zulo. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že příště budeme mít trošičku více respektu k jednotlivým a že, že, řečníkům a že dáte nejdříve slovo stínovým zpravodajům. Já bych chtěl také něco doplnit. Ty vzdělávací cíle tohoto programu jsou jasné, domnívám se. A cílem tady těchto programů musí nejprve být ten eh, aspekt související s výchovou, s vzděláváním to, že vychováváme děti a mladé lidi k dobré výživě, ke spotřebě zdravých produktů, tak eh, samozřejmě to také souvisí s tím, že je potřeba jim vysvětlovat, odkud pocházejí tyto potraviny, tyto produkty. Proto bych eh, chtěl nejprve také, aby se hovořilo o metodě produkce, pěstování těchto plodin, zemědělství, E, mléko samozřejmě, ale je potřeba dávat pozor také na intenzivní způsob chovu. Takže domnívám se, že by bylo také potřeba, aby se e, skutečně vědomně využívali, ty, používali tyto produkty a abychom měli také nástroj na to, aby se kontrolovala efektivnost těchto programů. Děkuji. Děkuji. že Děkuji a vidím, že ještě Pan zpravodaj se hlásí. A ne, ne, ne, omlouvám se, nyní dávám slovo řediteli Kortem. Euh, merci, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat především panu poslanci Tarabilovi za úvodní slovo, když hovořil o obecné filozofii a mm, o tom, že vítá náš návrh. Jsem rád, že tomu tak je a mm, budeme i nadále spolupracovat. Tři body. Velice, velice stručně, pane předsedo. Nejprve k tomu právnímu základu. Mohu pana Terabelu ujistit, podobně jako celý výbor, že Evropská komise e, se bude držet svého původního návrhu to znamená legislativní návrh na základě článku 43 odstavec 2, který e, samozřejmě vyžaduje plnou spolupráci s parlamentem. My jsme stále ještě od rady nedostali e, dopis, nicméně e, na něj čekáme v nejbližších dnech. A podobně jako vy, pana, bylo. já jsem vyslechl eh, toho navrženého komisaře, nyní mého skutečného komisaře a slyšel jsem, co také říkal při slyšení zde. Za druhé, seznam produktů. Dovolte pár slov, abych eh, vysvětlil, proč jsme nakonec skončili u toho poměrně úzkého výčtu. Za prvé, eh, ty stávající programy účetní dvůr i členské státy výrazně kritizovali. Eh, kritizovali velice komplexní, složité eh, byrokratické eh, řešení celé věci, administrativní zátěž. Takže jsme se soustředili na mléko a na čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu. Já jsem tady slyšel, co jste řekl, co řekli i ostatní poslankyně a poslanci a zůstáváme otevření. Budeme samozřejmě diskutovat v rámci postupu, který započne. A druhý důvod, proč je ten omezený výčet, je, že je jasné, a pan Tarabela to také e, osobně řekl, že tady existuje problém. Problém, e, co se týče správného stravování, e, co se týče vlastně konzumace ovoce a mléka. Je tady problém a my na to musíme reagovat na evropské úrovni. Ale je to otázka subsidiarity a proto si myslíme, že je důležitější lepší, eh, lepší se omezit na úzký výčet, eh, úzkou škálu produktů. Pak je to také otázka eh, osvěty, to také je financovatelné z tohoto rozpočtu. Školy, členské státy mohou jít samozřejmě mnohem dál. V rámci tohoto osvětového programu mohou členské státy do toho nechat vstoupit řadu dalších produktů. A ještě to finanční stránka věci, to znamená E, celkový objem navržený komisí, to je 150 milionů eur ročně, 80 e, milionů e, pro mléko a 70 pro ovoce a zeleninu. Já bych tady chtěl ještě jednu věc vyjasnit. Je třeba činit rozdíl mezi kritérii ohledně distribuce těchto prostředků a věkem Eh, těch dětí, které mohou mít nárok na tyto eh, produkty. Odpovídám paní kolegyni poslankyni. Děti mají nárok od chvíle, kdy začnou chodit do školy. To znamená, může, nebo do nějakého zařízení eh, výchovného či vzdělávacího. Takže to už může být od eh, předškolního věku. Je to eh, od 6 do 10 let, ale to neznamená, že děti mladší či starší nemohou být účastní. Takže tady je třeba dělat rozdíl mezi kritérií ohledně přidělování prostředků členských, eh, členským státům a eh, možností, aby se ten program týkal i dětí mimo eh, ten rámec 6 až 10 let. A teď k Chorvatsku. Myslím, že už tady nastaly bilaterální kontakty s chorvatskou delegací v radě. Samozřejmě jsme vysvětlili, že Chorvatsku poskytneme prostředky. To je evidentní. Členský stát Chorvatsko je, takže není důvodu, proč by ty prostředky nedostal. A poslední bod e, jsou, je otázka těch historických kritérií. Zase hovořím o distribuci finančních prostředků mezi členskými státy, ale ne pro e, mléko, e, pro ovoce a zeleninu. Tam komise navrhuje, aby jsme se odrazili od počtu dětí. U mléka navrhujeme takovou širší škálu kritérií. Proč? Protože už tady určitý systém pro mléko je, je zavedený poměrně dávno a zavádět teď eh, najednou eh, nové kritérium, eh, to by, myslím, nebylo úplně dobré. Děkuji za pozornost. děkuji, přepraszam, že... Děkuji. a omlou, omlouvám se, že jsem na vás trošku tlačil. Pane Tarabela, zbývá vám ještě minuta na závěrečnou řeč méně než minutu, pane předsedo. Mám radost, že e, vychází komise z toho původního návrhu článku 43.2. Nebudu reagovat na to, co říkali všichni kolegové. Jsem rád, že většina z vás je pro myšlenku tohoto programu a že vlastně ten e, rámec e, vzdělávací by měl jít ještě nad rámec. Děkuji vám všem za vaše příspěvky, které mi byly velice a budou velice užitečné. Děkuji. Děkuji, skvěle. Děkuji za to, že jste byl tak stručný. Určitě o tomto tématu ještě budeme mít příležitost diskutovat. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Máme zde hosta předseda eh, přípravného, hovořili jsme s předsedou eh, přípravného výboru pro světovou výstavu. Dnes budeme pokračovat v této diskusi. Určitě si asi vzpomenete na to, že pan Castro navrhl, abychom pozvali vysoce postavené a zkušené osobnosti, které budou schopny a dokážou nám předložit nové myšlenky, které se mohou týkat této světové výstavy. Tato výstava je skutečně důležitá pro Evropu a pro celý svět a dnes jsme pozvali pana profesora Ricarda Valentínyho, který působil v mnoha oblastech, v mnoha mezinárodních organizacích a výborech, takže prosím, hned vám dám slovo, pane Valentíny. Good morning, everybody. Dobrý den všem. Děkuji, pane předsedo. Jménem našeho přípravného výboru bych chtěl poděkovat vám všem, přítomným poslancům. Pro nás je to skutečně dobrá příležitost prezentovat milánský protokol a seznámit vás s tím, co chceme dělat. Já jsem tady tedy jménem výbor pro milánský protokol. Velice rychle se ten výbor zvětšuje. Už zahrnujeme mnoho organizací, které podepsali milánský protokol. Jsou to zástupci občanské společnosti, některé velice známé jako WWF, Save the Children, Food Tank a další. A máme také pět tisíc individuálních podpisů od občanů. Tento proces bude tedy dále narůstat a jsme velice rádi, že jste nám dali příležitost eh, tady tento protokol představit. Myslím si, že ta diskuse je velice dobře načasovaná, protože ta situace je kritická s ehm, zemědělsko-potravinářským systémem. Eh, roč, roste počet obyvatel a začíná to přesahovat limity udržitelnosti naší planety. Máme eh, Měli jsme asi 12 milionů obyvatel v době života Ježíše Krista a dnes eh, jich je zhruba 7 miliard. A zajímavé je, že ten největší rozvoj nastal v, 50, v posledních 50-60 letech, kdy se vlastně zdvojnásobil počet populace a tento trend pokračuje. Musíme se tedy klást otázku, zda ten zemědělsko-potravinářský systém je schopen čelit těmto významným výzvám. Ano, v minulosti to dokázal, my jsme se samozřejmě snažili nakrmit všechny lidi, ale teď můžeme říci, že to bylo na úkor životního prostředí, přírodních zdrojů a pravděpodobně se před námi otevírá velký uh, úkol nakrmit eh, lidi i v budoucnosti. Je tady tlak klimatických změn, urbanizace, 80 v roce 20, lidí v roce 2050 bude žít eh, ve městech. To je kritická situace, je tedy třeba toto zvážit. Před námi stojí velká příležitost. Je tady celosvětová výstava v Miláně. Je to evropská událost, důležité pro celý, celou Evropu. Přijedou zástupci z celého světa a budou diskutovat o tom, jak nakrmit planetu jak zlepšit eh, naše technologie, zemědělsko-potravinářské systémy. A je to tedy významná příležitost, jak eh, učinit kroky, tak aby na konci výstavy jsme měli k dispozici nějaké konkrétní výsledky. Chceme zabránit tomu, aby ta výstava byla jenom takovým veletrhem, výstavou. Chceme, aby to bylo něco, co přetrvá i do budoucna. Dnes před námi stojí kritické otázky. Milanský protokol vychází ze tří paradoxů v oblasti jídla a výživy. Tím prvním paradoxem, a už eh, před chvílí se tady vedle velice zajímavou diskusi o ovoce, eh, zelenině a výživě, a to je tedy paradox eh, podvýživy a obezity. Zhruba 800 milionů lidí Eh, trpí podvýživou na celém světě a zhruba 1,5 miliardy lidí eh, je eh, zase postiženo nadváhou, jedí více, než by měli a jsou obézní v mnoha případech. To jsou problémy, které mají vliv i na délku dožití. 35 až 60 milionů lidí umírá kvůli špatné výživě, nedostatku jídla, nebo naopak kvůli tomu, že jedí moc a potom trpí různými cévními chorobami a zkracuje se jim věk dožití. Druhým paradoxem je vlastně dostupnost pozemků, půdy pro potraviny. V zemědělství dnes vidíme, že pouze 47 půdy se využívá pro pěstování eh, výrobků, které budou potravinou pro lidi. 33% je využíváno na krmivo pro zvířata a 7% je využíváno na biopaliva a toto, tento podíl roste. Takže je to taková úvaha i nad budoucností našeho zemědělství. Měli bychom živit lidi, zvířata nebo auta. Máme půdy dost. Snažíme se všude získávat novou půdu, zvláště v Africe, ale budeme mít dostatek půdy i do budoucna. Mnoho rozvojových zemí také dnes mění vlastně ten jídelníček od zeleninového přecházejí k jídelníčku bohatšímu na bílkoviny a to vede k nerovnováze. No a třetím paradoxem je plítvání potravinami. My se snažíme eh, omezovat hladomor, podvýživu, ale stále plítváme jídlem. 1,3 miliard tun jídla eh, je vlastně vyhozeno každý rok a to by přitom mohlo čtyřikrát nakrmit to množství lidí, které trpí podvýživou. A v Evropě zhruba 30 až 35 celkové produkce jídla se vyhodí což je opravdu hodně. Máme také ztráty potravin. Řada potravin se vůbec nedostane na trh, zvláště v méně rozvinutých zemích. Takže to je další důležitá věc. Takže i když jsme zlepšili a ten zemědělsko-potravinářský systém, tak ještě musíme stále vyřešit hodně úkolů a přijmout určitá rozhodnutí. Milánský protokol vlastně vyzývá k akci a soustředí se na tři hlavní cíle. Za prvé, eh, omezit hlad a zlepšit eh, životní styl. To znamená, že bychom chtěli navázat na eh, rozvojový cíl číslo dvě, zastavit hlad. A v tomto případě bychom především chtěli poukazovat na podvýživu, která se někdy neobjevuje ve statistikách úmrtnosti a toto informaci bychom chtěli více zviditelnit. Chtěli bychom také zlepšit potraviny nejenom sezóně, ale i celoročně protože v některých ročních obdobích v mnoha chudých oblastech je nedostatek jídla. Ten roční průměr potom možná vypadá, že mají jídla dost, ale když se podíváme na ty jednotlivá roční období, tak eh, tam je nedostatek, což také způsobuje podvýživu. Dále chceme podporovat vzdělávání, tělesnou činnost eh, a lepší výživu. Druhým cílem je vytvořit rámec pro udržitelné zemědělství, zejména bychom si chtěli dát cíl, že ta biopaliva první generace se omezí na 5 obnovitelných zdrojů energie. Chtěli bychom také omezit finanční spekulace. To je takový balíček, který bychom chtěli podporovat tímto protokolem. A třetím cílem je skoncovat splítvání jídlem nebo ho aspoň omezit. Vytyčujeme si cíl, že o plítvání potravinami se sníží o 50 do roku 2020. To je určitě dosažitelný cíl, když občanská společnost, podniky, vlády, všichni společně se tím budou zabývat. Tady máme organizace, které nás podporují, eh, zastupují tedy nevládní organizace, soukromý průmysl, jsou tam jednotliví občané, více než pět tisíc lidí se již přihlásilo k tomuto protokolu. A my vás prosíme, abyste se podívali na protokol na internetu. Je tam stránka, kde i se ho vlastně můžete eh, podepsat. A teď tedy vyzýváme k nějakému skutečnému závazku. Výstava se blíží a my bychom vás chtěli poprosit, jakožto individuální poslance, abyste informovali vůbec o tom milánském protokolu ve svých zemích, aby bylo větší povědomí o tomto procesu. Dále, abyste zvážili, zda nech, nebudete chtít přispět k tomuto protokolu formou diskusí nebo nějaké jiné práce tady v parlamentu. A jsme vám k dispozici. Rádi si eh, převezmeme ty vaše návrhy a zapojíme se třeba do nějakého institucionálního eh, procesu. Samozřejmě bych také vás všechny chtěl pozvat na Mezinárodní fórum o potravinách a výživě 3. a 4. prosince. Tento eh, protokol který vlastně jde od spoda, je to přístup na základě občanské společnosti a tady na tomto fóru bude formálně předán institucím a doufám, že to bude ve prospěch všech evropských i světových občanů. Děkuji. Pani profesorze, bardzo dziękujemy za to ciekawe. Pane profesore, děkujeme vám za vaši velmi zajímavou prezentaci. Měli bychom na vás takovou prozbu. Bylo by moc pěkné, kdybychom mohli tuto prezentaci obdržet také v písemné formě, abyste ji tedy, tedy poskytl poslancům a také sekretariátu. To by bylo dobré a kdybyste nám mohl poskytnout ještě nějaké další doplňující materiály, tak samozřejmě by to také bylo pro nás velmi eh, dobré, protože to jsou velmi zajímavé věci, o kterých jste zde hovořil. Bohužel dnes se mm, nemohli všichni dnešního zasedání účastnit, ale bylo by určitě dobré, kdyby poslanci mohli obdržet tuto informaci. Nyní je dávám slovo iniciátorovi tohoto projektu, pana, panu Kastrovi, a potom samozřejmě i další budou mít možnost se vyjádřit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji hlavně Ricardu Valentínimu za tuto prezentaci, velmi významnou. Eh, Milánský protokol je něčím, co je podporováno čím dál tím více jak vládními, tak nevládními organizacemi a nepochybně to bude jeden z důležitých referenčních bodů pro řešení výzev této planety. Jak řekl pan předseda, eh, měli jsme setkání s panem Francem Fischlerem, který je předsedou řídicího eh, vědeckého výboru E, a ten zahájil rozpravu k výzvám této planety a k možnostem, které Expo 2015 bude nabízet ohledně nasycení planety, ohledně energie, života vůbec. To jsou témata, která často zde diskutujeme ve výboru pro zemědělství a také Eh, je to otázka reformy společné zemědělské politiky. Říkali jsme to už často, říkáme to opakovaně, eh, pan Des to řekl také, eh, vyrábět víc a lépe s, v novém prostředí, které mění určité parametry s větší účastí jeho východní Asie. To vše modifikuje vyváženost trhu a potřebujeme e, prostě e, všeho možného, abychom vyprodukovali dost mléka a masa, abychom mohli e, obyvatelstvo Ehm, nakrmit. Eh, eh, přitom víme, jak to vypadá s volatilitou cen. Konkrétně ceny mléka a mlečných výrobků eh, klesly dramaticky. Před časem to vypadalo všechno jinak, ale teď jsou trhy plné nejistoty a vzniká řada problémů. Reforma E, společné zemědělské politiky, ke které jsme přistoupili, asi nebyla postačující, abychom mohli dostatečně kvalitně řešit rizika ve světě, abychom mohli spravovat e, přírodní zdroje udržitelným způsobem. To jsou zásadní věci. Milánský protokol jasně říká, že je zapotřebí e, užívat eh, především eh, vzácné základní suroviny s rozvahou a bojovat proti takovým jevům, jako je například eh, zatěžování přebírání zemi, eh, celých velkých území a zemědělské půdy, konkrétně v Africe. To jsou důležitá témata. My budeme brzy v Milánu, budeme tam na oficiální cestě a doufám, že i s kolegy z dalších frakcí budeme moci ještě před oficiálním zahájením toho E, té e, všeobecné výstavy e, se dohodnout na společném usnesení všech frakcí, kde budeme hovořit o všech těchto výzvách a kde se pokusíme nastolit takovou výraznější, jednoznačnější politickou orientaci, tak, aby náš systém mohl všem těmto výzvám čelit. Ještě jednou děkuji, pane Valentín, za, vaše, za váš příspěvek. Nyní dávám slovo paní Schreier. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla položit otázku, když se hovoří o nových potravinách, new foods, tak na univerzitě se tím hodně zabýváme a proto potřebujeme do budoucna skutečně, aby se toto rozvíjelo, ale cítím zde určitou zdrženlivost v rámci našeho výboru. Čili moje otázka konkrétní, vy jste hovořil o vědě, ale myslím si, že věda má důležitou roli, kterou by měla v tom, na tomto poli hrát. Děkuji. A jako další paní Hazenkamp se hlásí o slovo, prosím. Um, ja, ik wil, uh, ik wil de, onze gast graag Herzlich bedanken. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat našemu hostovi, profesorovi Valentínimu. Je velice zajímavé samozřejmě hovořit o těchto věcech v našem výboru pro zemědělství a chtěla jsem vám položit mm, více otázek, ale samozřejmě zcela eh, souhlas, strana pro obhající zvířata zcela souhlasí s vaší zprávou, ale nicméně bych měla otázku. Tyto cíle jsou ambiciozní, ale jsou také nezbytné. K ale ten úkol nebude snadný samozřejmě a domníváte se, že je ještě možné vzhledem ke zvyšování produkce, to by měl být vlastně jediný cíl společné zemědělské politiky. Zda tady tyto cíle vůbec je možno ještě dosáhnout. Děkuji. Dě- děkuji. Tím nevidím, že by se někdo další ještě hlásil o slovo, čili jsme vyčerpali seznam řečníků. Ještě paní Schreier. Já jsem chtěla aby se, abyste také řekli něco o nanotechnologiích, pokud by to bylo možné. Děkuji. Pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl za mou frakci poděkovat za to, že se dnes tady tato rozprava koná z iniciativy pana De Castra. Myslím si, že jsou to velice důležité diskuse. Také Hovořilo se zde o stoupání, zvyšování produkce, například v oblasti Ázie. Víme, že tam se dosahuje daleko vyššího, vyššího zvyšování produkce než v Evropě. 6 v Evropě, kdežto tam je to 350% v, azijským, v azijském regionu. Takže bylo by asi dobré potřebujeme výkonné, efektivní zemědělství, zemědělství šetrné k životnímu prostředí a pokud bychom šikanovali eh, produkci, což by vlastně otevíralo ještě více dveře azijské produkci, tak tímto směrem bychom určitě jít neměli, ale jsem rád, že tyto diskuse v rámci s milánským protokolem byly zahájeny a doufám, že se povedou i dále. Děkuji. dnešní diskuse je skutečně taková skvělá příprava na, na to, když tedy se hovoří o budoucnosti společné zemědělské politiky, takže toto je opravdu pro nás taková vynikající příležitost. Eh, a abyste si také udělali lepší představu o tom, jaké velké výzvy, jaké úkoly před námi budou stát v této oblasti. A musíme samozřejmě hovořit o některých konkrétních věcech, které se potom budou muset v, po, v polovině období také hodnotit. Takže poprosíme tlumočníky ještě o 10 minut, takže pane profesore, dávám vám 7 až 8 minut na vaši odpověď. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji také tlumočníkům, že mi vlastně dávají tuto možnost. Ano, ty vaše otázky vítám. Možná jedna informace, ten milanský protokol je i u vstupu do sálu, takže si tam můžete vzít vlastně složku s informacemi, ale také to na internetových stránkách. Ano, věda je velice důležitá a v protokolu se to odráží. Jednak je to věda týkající se výživy. Potřebujeme vědět více o eh, účinnosti výživy, jak zlepšit kvalitu výživy eh, s ohledem na nás zdraví. To je důležitá věc a také se tomu věnují pracovní týmy. Zabývají se vlastně různými chorobami a musíme tedy změnit paradigma a věda nám v tom může pomoct. Pak eh, tady je otázka zlepšování technologií při omezování dopadu na zemědělství, eh, na eh, životní prostředí. Vy jste hovořila o nanotechnologii a to určitě může být důležitý nástroj. My to vnímáme jako nástroj pro snižování třeba emisí skleníkových plynů. Samozřejmě ještě máme před sebou celý takový svět, který můžeme proskoumat, abychom změnili toto paradigma, zvyšovali objem výroby, ale zároveň uchovali životní prostředí. Pak tady byla otázka toho paradigmatu růstu, výroby, chování zvířat. My v protokolu máme odstavec, který je věnovaný právě dobré pohodě zvířat abychom podpořili těch pět pravidel, které se týkají pohody zvířat a mělo by to být tedy součástí i protokolu. Pak tady byla otázka navíš, navyšování výroby. Výživa neznamená jenom tu výrobu, produkci. Tohle paradigma musíme také změnit. Více potravin je více výživy. Musíme se na tu otázku dívat trochu jinak. Můžete mít více potravin, ale to nemusí ještě znamenat lepší výživu. Je třeba pracovat na potravinářském systému celostně, ne prostě zvlášť zemědělství, zvláště výživu. Někdy i méně výroby může vést ke zlepšení výživy, takže to je pole, na kterém ještě musíme pracovat. Také je třeba připomenout otázky eh, relokalizace produkce potravin. To je také věc, která začíná být důležitá a my to velice rádi eh, také zvážíme. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Pani profesorze, děkujeme bardzo. My vám velmi srdečně děkujeme, pane profesore. Všechno, co jste zaznělo, je pro nás velice důležité. Pokusíme se také to, co nejlépe využít v naší další práci. Ještě jednou vám tedy děkujeme. Děkuji také iniciátorovi eh, tohoto projektu a vašeho pozvání panu Dekastrovi. To byl vlastně poslední bod našeho programu. Ještě nám zůstává jeden krátký bod a tom, schválení doporučení eh, koordinátorů výboru AGRI. Takže co se týká schůze koordinátorů a za zápisu, tak jste dostali informace a pokud k tomu nemáte žádné komentáře nebo námitky, tak eh, budeme ho považovat za tak ty závěry koordinátoru budeme považovat za eh, schválené. A příští schůzi budeme mít 3. prosince, kdy k nám přijde nový komisař. Jestli v souvislosti s touto schůzí máte ještě nějaké návrhy, tak prosím prostřednictvím kon- koordinátorů, protože abych, abychom skutečně mohli co nejlepší představu si udělat o těch otázkách. Děkuji protože doufám, že to bude užitečné a bylo by možná dobré, kdybychom jim mu mohli dát přesnější představu o tom, o čem chceme, aby hovořil, protože je tam mnoho velice důležitých témat, o kterých chceme hovořit s tou nejdůležitější osobou v komisi pro zemědělství. Takže děkuji vám za vaši aktivní účast ukončuji tímto schůzi a uvidíme se 3. prosince. Děkuji za to, že jste zde vydrželi do konce. Bohužel nemůžeme to změnit, že některé důležité body jsou na konci programu. Děkuji a nashledanou.